Good morning. Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Někdo zde řekl, že eh, můžeme začít. Takže přijmeme pořad jednání. Máte k němu někdo něco? Máte poznámky k pořadu jednání? Nevidím někoho, že by se hlásil o slovo. Sdělení předsedy. Nic, um, ehm, schválení zápisů jsou online z 11. ledna, 28. ledna a 22. 23. února. Pokud eh, k ním nic nemáte, tak budeme zápisy považovat za schválené. Žádné komentáře nejsou, děkuji. Bod číslo čtyři našeho programu je diskuse o přiznání statusu tržní ekonomiky v případě Číny. Případné dopady na evropský průmysl, prezentace ředitela Leopolda Rubinačeho z Evropské komise. Srdečně vás zde vítáme, pane řediteli. A Rád bych také přivítal našeho pana kolegu Benda Langeho, který je zodpovědný za mezinárodní obchod, protože předseda výboru INTA. Dovolte mi na úvod říci několik slov. Čína vstoupila v roce 2001 do VTO a jednání se týkala jak členové VTO, včetně EU, mohou poskytnout Číně status tržní ekonomiky později. A to byly teda za počáteční jednání, když Čína vstupovala do VTO. Status tržní ekonomiky má přímý dopad na evropský průmysl a na nástroje pro ochranu evropské ekonomiky či dumpingu a v oblasti životního prostředí, sociální dumping a další. A proto by se výbor ITRE od komise rád dozvěděl následující. Za prvé, proč nyní se jedná v EU o e, stavu tržní ekonomiky, statusu tržní ekonomiky pro Čínu a jaká je aktuální situace. Druhá otázka zní, a je také velmi důležitá, jaký by zde byl dopad takovéhoto statusu tržní ekonomiky pro Čínu a jaký by to byl dopad pro evropské podniky, i malé a střední podniky, ve všech ekonomických oblastech, ale zvláště v oblasti průmyslu. Možná, že náš výbor se nezajímá tolik o zemědělství, ale to je samozřejmě také důležité téma. Rádi bychom tedy diskutovali o tématu průmyslu, malých a středních podniků, možná také o energetice. A třetí otázka, jak e, nakládají s tímto tématem další členové VTO, například USA. Protože bychom se rádi informovali o tom, jak e, to vidí i další významní globální hráči. Takže prosím, pane řediteli, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za možnost pohovořit zde před vámi o tomto tématu. Pane předsedo, máte pravdu, je to obchodní záležitost, ale má také významné dopady na průmysl. Já bych rád na úvod definoval, o čem zde je řeč. Nehovoříme o tom, jestli bychom měli rozhodnout, zda Čína je tržní ekonomika nebo není. My musíme rozhodnout o tom, zda, a pokud ano, tak jak, bychom měli změnit evropskou legislativu v souvislosti s metodou, jakou e, vlastně určujeme dumping e, při vyšetřování dumpingu. Já nechci nějak schazovat význam tohoto tématu, protože téma je velice důležité. Proč? Za prvé je důležité v této oblasti být velice jasný a přesný. A potom také, že ten status má takový binární charakter, buď ten status je nebo není. A tato metodologie může e, vést tedy k tomu, že se najde různými způsoby řešení jste, pane předsedo, poukázoval na to, že v roce 2001, když Čína vstoupila do VTO, tak byl sjednán protokol a tam bylo několik konkrétních pravidel týkajících se Číny. A jedno z těchto pravidel se zabývá tou metodou, jakou mohou využít eh, další členové VTO při určování, zda se jedná o dumpingu při antidumpingovém vyšetřování Číny s ohledem na to, že v té fázi tehdy v roce 2001 vlastně až do dnes Čína nebyla tržní ekonomikou. Takže dumping je e, počítán na základě srovnání cen na domácím trhu v Číně a e, ceny stejného produktu, když je vyvezen do Evropské unie. Takže vývozní cena Čína EU je dána tržně, protože v EU jsou ceny určovány tržně. V Číně tomu tak ve většině případů není. Takže je zde otázka, jak ty ceny vůbec srovnávat při tom výpočtu, protože Čína není tržní ekonomikou, tak ten vstupní protokol pro Čínu zde navrhl alternativní metodu k té tradiční metodě srovnávání srovnatelných cen. Problém je ovšem v tom, že některá ustanovení E, vyprší 11. prosince tohoto roku. Takže vaše otázka zněla, proč se tím EU nyní zabývá. Zabývá se tím, protože zde je termín, který se blíží. Proč jsme se tím nezabývali v EU dříve? No EU se tím dříve zabývala a kolegium komisařů jednu chvíli se usneslo, že to je natolik důležité téma, že než o tom rozhodne, tak je důležité se na potenciální dopady podívat opravdu řádně a proto se nyní provádí analýza dopadu nejrůznějších možností, jak řešit toto téma. A teď je tu otázka, zda a jak e, je zde žádoucí změna legislativy. Máme zde tři možnosti. Za prvé neudělat nic, za druhé chovat se k Číně tradiční metodologií, například jako se chováme vůči Jižní Koreji. A třetí možnost je snažit se nalézt nějakou alternativní eh, metodu, která zohlední eh, situaci hm, na čínském trhu a přitom budeme moci eh, efektivně potírat případný dumping ze strany Číny. V rámci analýzy dopadů probíhá nyní veřejná konzultace, která bude končit 20. dubna Měli jsme velice užitečné setkání s evropskými aktéry v minulém eh, měsíci. Byli tam zástupci eh, nejrůznějších organizací dovozců, vývozců, průmyslu, eh, odborů a tak dále. Měli jsme také setkání s komisařskou Malmstromovou a budeme mít setkání sociálních partnerů v Evropě. Takže ten přístup je velice široký a komise se tématu vrátí 13. července a před tímto datem nic konkrétního vlastně od komise k tématu neuslyšíte. My nyní tedy provádíme analýzu, jaké jsou eh, dopady na eh, průmysl. Ono je to velice těžké zhodnotit. Proč? Antidumpingová šetření eh, jsou založená na plnění podmínek. To tedy znamená, a jsou založená na podaných stížnostech. Musí zde být určité stížnosti ze strany evropského průmyslu. A já nevím, co za měsíc nebo za dva měsíce obdržím. Takže nevím, jaké šetření potom na základě eh, toho bude v příštím roce provádět komise šetření. Za druhé problém v eh, výpočtu dopadu je ten, že ten rozsah dopad eh, dumpingu zohledňuje skutečný prodej v rámci eh, dovozu z Číny do EU. Takže vlastně my provádíme ten výpočet na základě několika eh, předpokladů. Udělali jsme vlastně takový přepočít, takové přepočítání na základě případů z minulosti a bychom spočetli nějaké dumpingové marže. Takže ten první výpočet řešil to, co by se stalo, kdybychom se k Číně chovali úplně stejně jako k jakémukoliv jinému státu s tržní ekonomikou, například eh, Jižní Koreje nebo USA. A eh, aktuální míra antidumpingových cel by zde byla v tom případě nižší o 27 Takže to je dosti výrazný pokles, a který by zde byl. A možná by zde byl významný dopad na eh, zaměstnanost v evropském průmyslu, nějakých 200 až 250 tisíc míst, která by už vlastně nebyla chráněna potenciálními protidumpingovými opatřeními. Takže ten dopad by mohl být zásadní. Samozřejmě tento výpočet ještě probíhají, eh, protože musíme také spočítat, jak by to vypadalo v případě alternativní metodologie. To je ta varianta 3 v analýze dopadu a to je metodologie, která by nám umožnila, tak jako to děláme dnes, ale trochu jiným způsobem, podívat se na ceny nebo cenu výroby v Číně, když vypočítáváme dumping. A e, nezohlednilo by to tedy narušování trhu v Číně. E, my zde Tady provádíme i tyto výpočty, které budou součástí analýzy dopadu. A potom ta alternativní metodologie má ještě různé další prvky. Pokud se na ně budete chtít zeptat, rád vám je detailně popíšu. Takže pokud bychom šli, šli plně tou cestou chovat se v Číně jako k tržní ekonomice, tak by to mělo výrazný dopad na zaměstnanost Evropy. Kdybychom nedělali nic, ten dopad by byl také velký. Proč? Eh, právníci eh, se neschodnou na, přímo na tom významu zde v protokolu, ale tak jako tak prostě vyprší jeden odstavec tohoto protokolu. A to z právního hlediska znamená, že ta stávající metodologie EU už nebude v souladu s pravidly VTO. Dnes je vlastně EU jediný velký uživatel antidumpingových pravidel, který má dva prvky eh, ve své legislativě. Za prvé, Čína je explicitně zmíněna v naší legislativě a za druhé je zde povinnost při antidumpingových šetřeních eh, Číny aplikovat eh, metodu analog country method. Zde jsme povinni použít ceny nebo náklady třetího země, nikoli Číny, při výpočtu dumpingu. A to znamená velice specifickou situaci pro EU. USA to řeší jinak, mají jiný systém. A ministerstvo obchodu rozhodlo, že Čína není tržní ekonomikou, je to takto veřejně přijato a americké orgány tedy aplikují jiné alternativní metody při svých šetřeních. Takže situace v USA je jiná než naše. A když hovoříme o potřebě změnit či neměnit legislativu, tak například USA, Japonsko nebo Kanada eh, mohou v podstatě velmi snadno na základě správního rozhodnutí měnit legislativu v této oblasti. Takže jsme v kontaktu s kolegou v, v dalších významných zemích, ale musíme si uvědomit, že tedy ta naše situace je velice specifická a svým způsobem nás omezuje e, té synchronizaci jednotlivých kroků. Pane předsedo, vidím, že už jsem hovořil velmi dlouho, ale velmi rád zareaguji na vaše otázky. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane řediteli. Děkuji za veškerá vysvětlení a poznámky. A začnu kolegou Langem, předsedou výboru INTA. Děkuji, pane předsedo, za přizvání jakožto předsedy výboru INTA. A skutečně, kolegové, Čína je opravdu problémem z hlediska dumpingu u dotovaného zneužívání evropského zboží a služeb. 80 všech našich dumpingových případů souvisí s Čínou. A proto je významnou otázkou, co se stane po 11. prosinci, až vyprší protokol o přistoupení Číny k VTO. Máme příklady. Máme příklad Austrálie, kdy Počet případů se snížil o polovinu po schválení statutu tržní ekonomiky. A u 50% Číňan, eh, případů se něco našlo. Dumpingové platby se ustále na 10%. A to je zanedbatelné. Takže je skutečně klíčové, abychom měli systém, který zaručí případnou možnost reakce Evropské unie na dumping a zneužívání dotací. A víte, že existují některé případy na stole, solární panely, fotovoltaika, ocel. A myslím, že brzy nastanou případy týkající se větrných elektráren. Podíl na trhu u větrných elektráren se skutečně dramaticky zvyšuje pro čínské produkty. Dnes eh, představují 33 a narostlo to o 50 za jeden rok. Takže čelíme dumpingovým produktům z Číny na celém světě a musíme chránit náš promysl. A proto jsme před dvěma problémy. První problém je, že naše obchodní obrané nástroje jsou zastaralé. A my se snažíme tyto nástroje modernizovat a vzpomněte si, že my jako parlament jsme schválili již v dubnu 2014 balí, modernizační balíček, který dává možnost komisi vyšetřovat eh, ze své vlastní iniciativy, nikoli na základě žaloby. A rada blokuje od dubna 2014 tuto modernizaci blokuje. A my jsme skutečně tlačili na radu, aby schválila balíček, abychom měli pružný, moderní protidumpingový systém. A za druhé, ano, musíme reformovat náš systém eh, směrem k Číně, abychom měli přiměřené vytvořené mechanismy po 11. prosince. Naším jasným přáním je vytvořit alternativní metody pro výpočet eh, dumpingu a zneužití eh, dotací po 11. prosince, abychom byli připraveni. A proto eh, tlačíme na komise, aby předložila legislativní návrh. A měli jsme 15 let na to, abychom o tom přemýšleli. A já věřím, že brzy něco předloží a výbor INTA k tomu schválí usnesení na plénu v květnu. Děkuji paní Angelika Nibler. Paní Nibler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat velmi srdečně zástupci komise za jeho rozsáhlé zahraničně politických tématech se nevyznám tak dobře jako kolega Lange, ale vy jste vlastně v tom vašem příspěvku poukázal na to, že to není pouze téma obchodních záležitostí, ale eh, je to také průmyslově politické téma, tento status tržní ekonomiky Tiny a naše frakce frakci leží velice na srdci ta probíhající diskuse, protože to má e, také široce politické význam a vlastně máme obavy, že by zase další promyslové podniky mizely, delokalizovaly se z Evropy. Takže v rámci této diskusy nejde o protekcionismus, na to bych chtěla poukázat, ale jde o uh, volnou hospodářskou soutěž a nikoliv nekalou soutěž. To bych chtěla zcela jasně uh, zdůraznit, že jde o spravedlivé, rovné podmínky hospodářské uh, soutěže a musíme být velice opatrní a obezřetní, když se zabýváme tady tím udělením případného statutu tržní ekonomiky Číně chtěla bych vám ještě položit otázku, protože jste také eh, to všechno toto dal do souvislosti se změnou legislativy, met, hovořil jste o metodologii, poukázal jste na to, že ve Spojených státech mají jiný systém, že eh, je tam zcela jinak zapojena a nyní bych se chtěla zeptat tak zjednodušeně, proč prostě nemůžeme okopírovat ten americký systém ať bychom si ten úkol trošku zjednodušili. To by byla moje první otázka. A potom jste hovořil ještě o posouzení dopadů, které se připravuje. Mohl byste mi říct, kdy bude k dispozici toto posouzení dopadu, abychom měli určitou představu o časovém harmonogramu. A potom byste hovořil o třech alternativách zpracování té nové metodiky a moje otázka by byla, zda neexistuje ještě nějaká čtvrtá varianta. Děkuji. SND. E SAD. Paní Kauten Darling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Rubinači. Já to řeknu úplně jasně. V současnosti ve Spaném království máme existenční krizi v ocelářském průmyslu. 40 tisíc zaměstnanců ocelářského průmyslu čekají na to, jaká bude pro ně budoucnost. A otázka, a ta chce prodat veškeré své evropské provozy. Je to velmi vážná situace a úzce souvisí s masivním dumpingem čínské ocely na evropském trhu a v britské ekonomice a je to ještě zhoršováno tím, že, jak řekl Bernd, parlament odvedl své ve snaze posílení nástrojů Evropy v obchodní obraně. A, a existuje blokující menšina v, v, v radě a brání tomu, abychom chránili efektivně náš promysl. Takže ve Spojeném království je velká zahořklost, pokud je o tuto situaci. A lidé si pletou posílení našich nástrojů obchodní obrany, k tomu musí dojít nyní a potřebujeme, aby se naše vlády posunuly na příští radě 15. května, aby začaly odblokovávat tuto věc, která by se mohla vyřešit velmi rychle. Italské předsednictví již předložilo návrhy, abychom našli kompromis v radě. To je třeba udělat a naše vláda musí vznést tuto otázku vůči čínské vládě, abychom, aby se řešila otázka nadbytečných kapacit ve výrobě v Číně. To je třeba diplomaticky také provést. Ale z vaší strany, protože ta diskuse teď probíhá, souhlasím s Brdem, my jsme čekali 15 let, je to příliš dlouhé, ale nemůžeme přepisovat dějiny, už se to stalo. Jaký existuje dialog mezi komisí a dalšími zeměmi ve světě, ve VTO, které budou muset také rozhodnout? Víme, že Spojené státy e, to považují za technické rozhodnutí, zda udělí statut tržní ekonomiky Brazílie, Kanada. U dalších to není. Jaká existuje koordinace a je třeba postupovat sjednoceně, aby všichni členové VTO měli společný postup u statutu tržní ekonomiky. Děkuji Pan Erikson za zelené. Děkuji. Souhlasím s řadou věcí, které zde zazněly. Mám otázku na pana Rubinačeho. Kladu si otázku. Tady hovořím o Číně. A Čína není, není úplně tržní ekonomikou, to víme. Ale jsou tu dva problémy. Jedna věc, kterou víme dlouho, že Čína prostě není plnohodnotnou tržní ekonomiku. Ale druhá věc je to, co tu zaznělo, že teď v posledních letech existuje obrovská nadbytečná kapacita ve výrobě oceli v Číně. A to jsou dvě odlišné věci. I v tržní ekonomice, když máte nadvýrobu, tak ceny jdou dolů. A často se dostanou pod výrobní náklady. To vidíme u ropy. Ceny klesly, protože existují nadbytečné výrobní kapacity oproti spotřebě. Jak komise řeší tuto nadvýrobu, nadbytek výrobních kapacit a snižování cen pod výrobní náklady? ve své analýze. Děkuji paní López Bermeo za GUE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane řediteli. Je zřejmé, že statut tržní ekonomiky bude mít dopad na řadu sektorů v krizi. Automobilový průmysl, porcelána, keramika v mé zemi, dochází k poklesu poptávky a ceny energií do toho zapadají také. Místo předseda Katajnen to v komisi uznal, také přišlo potom sdělení komise. A ocel, krize ocelářství panuje v celé Evropě. A o dumpingu jsme také hovořili. Naše stanovisko je následující. My jsme proti statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Bude to mít negativní dopad na zaměstnanost a studie vyčíslila ztráty od 1,7 až po 3,5 milionu pracovních míst v průmyslu. To bude cena. Znáte tato čísla a budete brát v úvahu ve vašich studiích? Budete brát v úmyslu ztráty, pokud jde o evropský průmysl, protože dojde ke ztrátám v oblasti technologií a dojde k eh, vyšší konkurenci, dojde k poklesu cen. A současné studie hovoří o automatické plné zaměstnanosti a to není důvěryhodné. Vzhledem k tomu, jaký dopad budou mít další dohody o volném obchodu. Jaké jsou výsledky bilaterálních kontaktů komise? Komise chce urychlit projednávání statutu tržní ekonomiky pro Čínu. My bychom zajím, nás by zajímalo, jak to probíhá. A jsem překvapena. Současná situace nebude trvat nekonečně dlouho. Poskytnout tento statut tržní ekonomiky, ano, ale vzít v úvahu i sociální normy. a dohody o kolektivním vyjednávání. Evropská unie to uznává. Evropská ekonomika se sama označuje za tržně sociální ekonomiku. Proč komise by měla jednat, jako by chtěla deregulovat evropský trh a usnadnit práci pro kolegy? Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych použit eh, více otázek, ale výjdu tedy ze stanoviska naší frakce, které bylo vždy a je stále zcela jasné. Nemáme samozřejmě nic proti obchodní spolupráci s Čínou z obecného hlediska, ale nesmíme si nechat cokoliv vnucovat. Musíme se podívat na ty dopady, které může mít přidělení tohoto statutu. Co se týká zaměstnanosti, už to zde zaznělo ale jakým způsobem jste eh, došli k těm číslům, tak ty výpočty, ta čísla, která jste zde uvedl, mě překvapují. Vycházejí z veřejných konzultací, jsme poměrně překvapeni tou skutečností, že se zde stanovily určité limity. Eh, jsou zde velmi důležité věci, které musíme zohledňovat. Bylo to všechno prezentováno technickým způsobem, ale omezila se účast veřejných konzultací. V podstatě eh, a tyto konzultace jsou velmi eh, ovlivněny předpokladem, že je zde vůle přidělit Číně tento stát. Tedy proč eh, nedocházelo eh, k velkému takovéto účasti veřejných konzultací. Dále, jakým způsobem jste hodnotili účast aktérů z jiných zemí než z třetích zemí než z Evropské unie? dopadová studie. Kdo ji tedy provádí? To je to, na co jsem se chtěl zeptat. To by mě zajímalo. on behalf of e ENF. Eh, Já bych měl několik připomínek. První se týká už té dlouhodobé diskuse s, eh, světou obchodní organizací, s Pascalem Domy. Prostě vy nechcete uznat tu skutečnost, která panuje. To znamená, že liberalizace obchodu vede k masivní destrukci eh, eh, a likvidaci pracovních míst v evropském průmyslu. Jenom v mé zemi od té doby, kdy socialisté jsou u vlády, tak to přešlo z 12% HDP na přidané hodnotě na 10,5% HDP tato mas, toto mas, masivní likvidace pracovních míst v průmyslu musí být nejen zohledněna z hlediska e, svrchovanosti a nezávislosti, to jde samo sebou, ale samozřejmě o tom se dá ještě diskutovat, ale nemůžeme o tom diskutovat, pokud se na to díváme z, bez, z dlouhodobé perspektivy. Připomínám, že e, charta, hm, která je daleko e, legitimnější než Světová obchodní organizace, uvádí určitou rovnováhu v obchodu, tak abychom dosáhli udržitelného obchodu. Nejde tedy jen o to, já samozřejmě nejsem proti Číně, a priori mám tam hodně přátel a znám tuto zemi dobře, že jsem tam zastupoval zájmy francouzské společnosti. Ale musíme se podívat na naše vztahy s Čínou z udržitelného dlouhodobého pohledu. Nemohou být eh, přebytky na jedné straně a pouze deficit na straně druhé. Nemůže přece docházet k systematické likvidaci a destrukci naší průmyslové základny, protože zde je ohrožena naše svrchovanost, naše nezávislost a dokonce naše schopnost, kapacita eh, obchodovat z dlouhodobého dlouhodobého hlediska, zajišťovat dlouhodobě udržitelný obchod. Evropská komise má ideologický přístup a já bych prostě rád věděl, abych navázal na své kolegy, proč jste nebyli ani schopni se, si osvojit ty nástroje, které američané mají, eh, aby chránili svou ekonomiku. Uh, eh, Mr. Martel. Děkuji, pan Martel. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto téma je závažné natolik, abychom to rozhodnutí nenechávali pouze eh, v rukou komise a rady. Musíme skutečně eh, také pozorně naslouchat tomu, co říkají občané. A když hovořím o občanech, tak mám na mysli všechny občany, pracující, spotřebitele, podnikatele a tak dále a také musíme prostě zahájit daleko širší veřejné konzultace než ty, které jste prováděli vy. Já bych chtěl pouze říct, že pouze naivní nebo komplici vaši si mohou klást otázku, zda Čína je tržní ekonomikou nebo ne, zda se dá předpokládat dumping, zda ty předpoklady jsou reálné nebo ne, když známe nejistou situaci v té zemi, tak vlastně tyto otázky si můžou, mohou položit jen vaši eh, komplicové. A toto rozhodnutí by mělo být spíše právní. A kašlu na to, co si myslí právníci komise. To rozhodnutí prostě musí být zásadně politické. Otázku, kterou si musíme položit. A rada musí skončit s tou eh, s tím pokrytectvím, protože Cameron, Cameron zde roní krokodýlí slzy a za snižování investic v Británii a na druhé straně blokuje eh, modernizaci obchodního světa. Je potřeba, aby každá země, která se skrývá za toto, skončila s tímto velkým pokrytectvím. Takže z čeho vycházíte, když říkáte, že dopad na pracovní místa bude zhruba kolem 250 tisíc? Já jsem přesvědčen, že ten počet bude daleko vyšší a proto skutečně potřebujeme daleko objektivně podrobnější a serióznější dopadovou studii. A na závěr, pane předsedo, odkazuji na zprávu, kterou vydala obchodní komora obchodní eh, Evropské unie v Číně o přebytečné kapacitě nejen u oceli, ale také u keramiky, u papíru, u dřeva a tak dále a tak dále. Tedy to je to jsou všechny naše všechna průmyslová odvětví, která jsou v nebezpečí. Důkaz je, že cena uh, oceli kles se vydělila dvěma za 12 měsíců a nikdo, žádný ocelář eh, nemůže dnes v Evropě vyrábět bez ztráty. A toto je fakt prostě a toto nesmíme ztrácet ze zřetele. Děkuji. Děkuji. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Jako kolegové jsem velmi překvapena, protože Čína má přechodný statut, měla 15 let na to, aby dodržovala kritéria a víme, že ta kritéria nejsou vůbec dodržována. Čínský stát dotuje vlastně ekonomiku v široké míře a je to pravda mimo jiné pro ocel a o tom už kolegové hovořili. Takže kdybychom měli dnes poskytnout tento statut tržní ekonomiky Číně, tak se také zbavíme možnosti, kterou máme se bránit, protože protidumpingová pravidla by byla mnohem obtížněji použitelná. A sankce, které bychom mohli eh, vyvolat, by zřejmě byly mnohem mírnější. Takže každopádně toto všechno by jenom dále ohrozilo náš evropský průmysl, který bohužel již upadá. Takže já nerozumím, jak to říci. S Evropskou komisí ta situace, to je zaslepenost a fungujeme tak, jak jsme postupovali v minulých desetiletích, aniž bychom chápali důsledky ekonomické krize, aniž bychom vnímali, co pociťuje veřejné mínění a pro nás je důležité hájet náš průmysl. A to musí být naší prioritou. A já si nemyslím, že budeme hájit náš, náš průmysl tím, že dáme statut eh, tržní ekonomiky Číně. Já jsem jednala s čínskými představiteli a já jsem jim to řekla, že každopádně je možné pouze aspirovat po sociálním rozvoji v Číně, abychom konečně jednoho dne mohli obnovit jistou rovnováhu mezi evropským kontinentem a Čínou. A zatím je to nemyslitelné. Takže dnes není možné poskytnout statut eh, tržní ekonomiky Číně. Možná to bude za 10-15 let, ale dnes to není myslitelné. A říká se nám, eh, už neprodáte letadla, dojde k odvetným opatřením musíme myslet dopředu, co se může stát, jaké to může mít dopady a vytvořit případné nástroje, abychom hájili náš průmysl, aby nemusel trpět dopady takového rozhodnutí. Ale naivita je zcela nemyslitelná v Evropské unii vzhledem k ekonomickému a sociálnímu kontextu, ve kterém žijeme. Děkuji, paní Griffin. Pane Pustku, děkuji. Jak bylo velmi výmluvně řečeno, toto je současná krize v ocelářství ve Sperm království. 40 tisíc pracovních míst a celá, celá města jsou ohrožena. A netýká se tam ocely, ale skla, keramiky. Já, v mém volebním obvodu je sklárna a minule pátek jsem se dozvěděl, že je také ohrožen a odhadujete pracovní místa na 250 míst, která jsou ohrožená díky statutu tržní ekonomiky pro Čínu. My jednáme s odbory a to číslo je přes milion pracovních míst. To se netýká obchodu nebo průmyslu, a je to obojí. Potřebujeme společnou průmyslovou strategii, abychom chránili naše energeticky náročné odvětví průmyslu. Nemůžeme tady snít o, o tom, jaká byla situace před 15 lety, musíme jednat nyní. Kolega Tamburáno. Já budu velmi stručný, naprosto souhlasím se stanovisky zcela kritickými, která vyjádřili téměř všichni kolegové, kteří mluvili přede mnou. Pouze bych chtěl dodat, že podle naší frakce je důležité, aby toto téma se projednávalo na plenárce, aby se o něm vedla široká rozprava s usnesením, protože čas kvapí a parlament, který je jedinou volenou institucí občany, musíme dát možnost, aby zaujal jasné jednoznačné stanovisko. Děkuji. Very Just une question. Vous avez... Budu velmi stručný. Měl jsem Měl bych jen jednu otázku. V podstatě všichni kolegové kritizují. Eh, já bych položil zásadní otázku. Proč komise nikdy nezohledňuje ani jednohlasné stanovisko tohoto parlamentu? A ještě jednou zase to nezohledníte. Problém je komise v evropské konstrukci. Děkuji vám. Když dovolíte, já bych se připojil s otázkou, protože už jsme vyčerpali seznam řečníků. Pane řediteli, panel VTO minulou středu 29. března eh, se zabýval antidumpingovými opatření v souvislosti s biodieslem a eh, jeho dovozu z Argentiny, A je to podobné jako varianta číslo 3, ta situace. A Můžeme, máme zde určitou e, záruku, že VTO tedy nespochybní takovýto postup, bude-li aplikován v případě Číny? A ona se na to vlastně pala i paní poslankyně Nibler, na tu možnost té varianty číslo čtyři, jestli by něco takového bylo možného. Tím e, jsme tady ukončili kladení našich dotazů, takže prosím, máte možnost zareagovat. Děkuji vám, pane předsedo. Ano. Já bych se pokusil zodpovědět různé otázky co nejlépe jsem schopen. Já souhlasím s tou analýzou pana Langeho. Pan Lange vyjádřil význam antidumpingových nástrojů a hovořil o významu toho, aby zde byl systém, který pro nás bude dostatečně silný proto, abychom efektivně potírali dumping ze strany Číny a poukázal na to, že zde máme vlastně dva problémy. Za prvé eh, modernizace nástrojů TDI, kde je třeba, aby zde učinili kroky členské státy a za druhé reforma systému ve vztahu k Číně, tak aby jsme se stavili adekvátně k dumpingovým postupům Číny. A já plně souhlasím s touto analýzou. My chceme mít nadále v Evropě silný antidumpingový systém. Chceme ho mít i v budoucnu. Zazněla zde otázka, proč my jako komise nemáme stejný nástroj jako USA. Komise e, pracuje na právním základu a tím je evropské e, právo a parlament zde má spolu legislativní pravomoce. Paní Niblerová se ptala na to, jak eh, postupovat v případě určitých změn. Eh, komise se ještě musí rozhodnout, zda navrhne eh, legislativu nebo ne. My nyní provádíme tu analýzu dopadu, my, kteří už předjímali její výsledek. No, komise chce zanalizovat situaci plným způsobem a mít tedy dostatečnou zpětnou vazbu všech evropských aktérů, než se definitivně rozhodne. Takže zatím komise není rozhodnuta, zda podá návrh na změnu legislativy nebo ne. Je jasné, že chcete-li eh, změnit metodologii pro výpočet, co je dumping, musíme změnit legislativu. Pokud se komise rozhodne předložit návrh, tak eh, to rozhodnutí bude přijímáno radou a Evropským parlamentem, takže Evropský parlament bude mít příležitost eh, plně eh, využít svých pravomocí v této oblasti. Pak to byla další zajímavá otázka. Myslím, že paní Niblerová zmínila protekcionismus a my můžeme být hrdí na náš evropský systém, je vyváženější než eh, systém v USA. Například plně zohledňuje to, že průmyslová situace v Evropě neznamená jenom výrobce určitého eh, výrobku, ale jde i o ty, kdo ten výrobek používají, spotřebovávají. Takže v Evropě je ten systém složitější, který také pohlíží na evropský zájem před zavedením antidumpingových opatření a také zohledňuje tu míru toho poškození systému, kterou je třeba řešit. Takže zohlednit systém z USA je to možnost, ale historicky vzato evropský systém a americký systém se od sebe výrazně lišily. A nyní se dostávám k tomu, na co se ptala paní Kirsten Darling jaký vedeme eh, dialog eh, s velkými aktéry. Já vás eh, mohu ujistit, že jsme v kontaktu s největšími aktéry v oblasti antidumpingu USA, Brazílie a dalšími. Spolupracujeme spolu pravidelně a na konci tohoto měsíce bude setkání v rámci VTO, kde budeme mít možnost si vyměnit názory a také jsme v kontaktu na vysoké politické úrovni s USA, o tom vás mohu ujistit. Dále bych rád potrhl, že dnes z legislativního pohledu nejsme ve stejné situaci jako například USA. Takže otázka zní například, máme změnit systém tak, aby byl bližší tomu americkému, tak co uděláme, když se američané rozhodnou, že ten svůj systém změní? Jak dobře víte, tak v USA eh, se možná určitá politická orientace nevyjasní do příštího roku. Takže jsou zde určité objektivní hranice pro tu míru možné koordinace. Ale rozhodně jsme v kontaktu s ostatními. Potom, eh, kde někdo řekl, že Čína není tržní ekonomika, o tom jsem hovořil na začátku ale také bych vás eh, žádal, aby se nediskutovalo o tom, ta Čína je nebo není tržní ekonomikou, ale aby se diskutovalo o tom, zda máme nebo nemáme měnit ten systém výpočtu v oblasti dumpingu. A zaznělo zde správně, že jsou zde dva problémy, a sice kap- kapacita, nadkapacita a dumping. A přebytečné kapacity eh, pod- podněcují dumping. Nadbytečná eh, kapacita snižuje ceny, ale také vede vlastně k eh, bankrotu podniků. Ale v této oblasti Čína nemá žádnou legislativu, takže je zde propojení těchto aspektů eh, nadbytečných kapacit a dumpingu. Co my s tím hodláme dělat? Není to snadná otázka. Na každém setkání s čínskými zástupci nastolujeme toto téma. A jak víte, Máme celou řadu setkání, také v rámci OECD se vede diskuse o tom, jak řešit ty nadbytečné kapacity a dotace a podobně. Ale je to opravdu velice politická otázka ve vztahu k Číně. A já se domnívám, že zde je zapotřebí opravdu eh, dialog s Čínou na velmi vysoké politické úrovni. Paní López eh, Bermecho hovořila o liberalizaci smluv. Zde se opět dostávám do vod technických. Když hovoříme o dumpingu, nehovoříme o liberalizaci obchodu, nehovoříme o odstranění stávajících eh, cel a povinností. dumping eh, znamená přidání dalších takovýchto poplatků, ale to můžeme zavést jenom tehdy, když je to založené na určité stížnosti, řádném provedeném šetření a e, vznikne právní základ pro to, aby zde tedy byly zavedeny e, další poplatky. Nikdo nehovoří o tom, že by byly odstraněny ta antidemokráctva, která zde už jsou vůči Číně. A to je ten velký e, rozdíl v souvislosti s, s tím, jak vy jste hovořili o tom 3,5 milionu pracovních míst, které by Evropská unie mohla ztratit změnám té dumpingové metodologie, tak ten pohled, že by obecně mohl snížit 30 eh, procent ta stávající antidumpingová eh, opatření, ale to je nesprávný pohled. A ta kritizovaná studie je vlastně správnější. Proč? Protože se mnohem detailněji Eh, sleduje to, co už zde máme v souvislosti s antidumpingem a Čínou. Pane Borele, jak jsme dospěli k tomu číslu těch pracovních míst? Máme vlastní šetření, máme zde nějakých 52 opatření vůči Číně a zde eh, jsme tady obdrželi stížnosti ze strany průmyslu týkající se pracovních míst a souvislosti přímo s daným výrobkem tak ocelářství počet pracovních míst, tam je to přibližně 55 tisíc. A vy mi řeknete, to je nemožné číslo, protože tam přece pracuje mnohem více pracovníků v ocelářství v Evropě. Ano, je to tak, ale ti pracovníci, na které my jsme eh, pohlíželi, jsou ti, kteří pracují přímo na výrobě toho výrobku, který se týkal našich šetření na základě konkrétního podnětu. Takže my zde máme velice úzkou definici eh, a ten základ, z kterého můžeme vycházet. A jak jsme počítali ty dopady, jak už jsem říkal, eh, využili jsme data z minulosti a pomocí simulace různými metodami jsme eh, vypočítali ty výsledky. Někdo zde říkal, že změna eh, metodologie by zničila ten systém, ale my jsme provedli ty kalkulace i různými způsoby a neviděli jsme takovýto eh, výsledek. Viděli jsme, eh, že je možné mít také takový výsledek, který zachová sílu ocelářství. Je to velice technická záležitost a veřejná konzultace je orientována hlavně na ty, kdo aplikují antidumpingová pravidla. To jsou tedy podniky, které vědí, co to antidumping je a máme zde určitý eh, systém otázek, který používáme i v jiné oblasti. Já jsem například eh, pracoval s otevřenými otázkami v oblasti eh, veřejných investic a slyšel jsem kritiku, otevřené otázky vedou k tomu, že potom je komise nějakým způsobem zaujatá. Tak my se prostě snažíme udělat eh, to, co považujeme za nejlepší možné v dané situaci a přinést co nejlepší výsledek. Ten kontrakt pro ekonomickou studii obdržela Lovaňská univerzita, jedna z nejstarších univerzit a jméno eh, toho kontraktanta a podmínky jsou k dohledání na webových stránkách DigiTrade, jsou tam zveřejněné. Myslím, že jsem tím odpověděl asi na všechny otázky. Ještě poslední otázka, pane předsedo, týkající se biodieslu Argentiny. Ono to není úplně stejné, protože v tomto případě té Argentiny jsme Eh, museli rozhodnout, zda zde eh, máme daný eh, právní základ nebo ne. A zde nejsme zcela přesvědčeni o tom. Zde nyní máme takovou mnohem obecnější otázku, kterou zde řešíme, otázky metodologické, takže ono je to podobné, ale asi bych z toho nevycházel nyní, abychom určovali to, jak to bude vypadat v budoucnu. Takže já vám děkuji za možnost odpovědět na otázky. Předseda, ano, my potřebujeme opravdu všechny odpovědi na otázky, protože je to velice důležitá téma, e, téma statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Je to velice důležité pro naše hospodářství, pane řediteli, já vám velice děkuji a přejeme vám mnoho úspěchu a to, že abyste naslouchal našemu hlasu, protože to je velice důležité. Ještě jednou vám děkuji. Uh, <coughs> dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vážení kolegové, Nyní přejdeme k bodu číslo 5. A to znamená hlasování. Nejprve uděláme zkušební hlasování, takže budeme mít zkušební hlasování. Rád bych vás poprosil, abyste si vzali svoje kartičky pro elektronické hlasování. vložili kartičky do hlasovacích přístrojů. To je nesmírně důležité. Máme tady zkušební hlasování. Jakou otázku si položíme pro zkušební hlasování? Koupili jste si jízdenku či letenku zpátky domů? Dobrá. Já si myslím, že to je velice relevantní v naší situaci. Uzavírám hlasování. Ale prosím, vydržte zde do 18.30, protože naše zasedání výboru ITRE trvá do 18.30. Děkuji vám tedy za zkušební hlasování a nyní přejdeme k hlasovacímu seznamu. Otázka k ústnímu zodpovězení konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Martina Werner. Máme zde pouze jedno hlasování, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Uh, ah, well. 28. Well, okay. Okay. But repeat, let's repeat. Oh, it's okay. Well, let us repeat. Okay. Dobrá, zopakujeme si to. Vážení a milí kolegové, ano, ono to není vůbec snadné být není v Bruselu, takže znovu zahajuji hlasování otázka k ústnímu odpovězení konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu. Všichni jsou na svých místech, hlasují, končím hlasování. Tak, teď už je ten výsledek mnohem lepší početně a bylo to přijato. A nyní návrh usnesení. Konkurenceschopnost eh, železničního průmyslu. Zpravodajkou je paní Martina Werner. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, měli bychom to ověřit elektronicky. Ověřujeme pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A prosím, řádně zvedejte ruce. Děkuji. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 33 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 48 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto, ale zkontrolujeme si to elektronicky. 48. Kontrolujeme 48. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Bylo to přijato. Takže kompromis 4, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítlo to. 60 pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme 60. Pozměňovací návrh 60. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to. 62. Kontrola elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 5, kdo pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrhy 70 a 80 společně, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 71, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Měli bychom to ověřit elektronicky. Ověřujeme elektronicky 75. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Přijato. Kompromis 12 pro. Chcete zkontrolovat 107. Kontrolujeme pozměňovací návrh 107, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Děkuji za upozornění. A prosím, řádně zvedejte ruce aby si mohl postěžovat na vaší adresu. 12. kompromis, kde pro, proti, drželi se, přijato. 110, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 115 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, bude pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13, bude pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 119, bude pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 16 ústním pozměňovacím eh, návrhem zelených. Eh, znáte ho? Máte někdo proti návrhu ústnímu? takže to bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Budeme hlasovat o tom kompromisu 16 bez ústního pozměňovacího návrhu, který navrhli zelení. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137 pro. Proti? Zkontrolujeme elektronicky. 137 Kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 18. Kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 146 Ústní pozměňovací návrh EPP. Jste někdo proti? Vidím, že zde jsou námitky. Takže pozměňovací návrh 146 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 152 pro, proti, zdrželi se přijato, 151, 153, kde pro, proti, To 52 bylo přijato, říká předseda. Takže bychom měli přejít k 153, takže se táže na 153, kdo je pro. Kdo je proti? Zkontrolujeme. Kontrolujeme 153. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 165, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Kompromis 20 pro. Proti zdrželi se přijato. 174 kde pro. Proti. To bychom měli zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme 174. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21 pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, to, 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 180. Druhá část. Pouze druhá část je pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 182, kdo je pro,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 Kompromis 23, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se? Přijato. 210, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 218, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme 218. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 2, 2, 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto také. Myslím, že ano. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 227. Ověřujeme pozměňovací návrh 227. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se. Bylo to, myslím, zamítnuto, ale raději si to zkontrolujeme. Kontrolujeme tedy 13. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. A závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování o celém usnesení. Končím hlasování. 51 pro a 6 bylo proti. Velice vám děkuji a blahopřejeme zpravodajce paní Werner. A přistoupíme k dalšímu hlasování. A, new forward looking... a je to nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Spravodajkou je paní Teresa Griffin za výbor ITRE. Kompromis jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. čtyři, Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, tak si to ověříme. 14. Ověřujeme pozměňovací návrh 14. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 hlasů se zdrželo. 15 2 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno.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 o kompromisu 5. Končím hlasování. Schváleno. Pozměnce návrh 40, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 34, kde pro, proti, zdržel se, asi schváleno, ale radši to ověříme. Pozměňovací návrh 34. 34 zahajuje hlasování o 34. Končím hlasování. Zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 46. kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 47. kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 49. kde pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si to 49. Hlasujeme 49. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, držel se. Schváleno. 56, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 57, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9. Kde pro, proti, ověřujeme to, kompromis 9, ověřujeme kompromis 9. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75. Ústní Pozměňovací návrh SAD 75 námitky. Jsou tu námitky, takže hlasujeme bez ústního pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 77. Chcete to ověřit? Dobře. 75 hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme to. 77. Končím hlasování. Zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Ověřujeme 79. Končím hlasování. Zamítnuto. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme 82. Končím hlasování. Schváleno. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? opět ověříme. 84. Končím hlasování. Zamítnuto. 86 kde pro. Proti. Zdržel se. Ověřujeme 86. Končím hlasování. Schváleno. 87 kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme 87. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování u tohoto bodu elektronicky. Končím hlasování. 48 ku 6, 3 hlasy se zdrželi, blahopřejeme zpravodajce a jdeme k dalšímu bodu. Jean Marinescu, vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozvací návrh 9 s ústním poznacím návrhem. Spravodaj, spravodaje a paní Krél. Má někdo námitky? Nemá, nejsou námitky. Takže pozvací návrh 9 s spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 14, kdo je pro? Chcete třináctku ověřit? Ověřujeme třináctku. Končím hlasování. Schváleno. 14 je pro, proti,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 proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 44, kde pro, první část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 56, je pro, proti, zdržel se, ověřujeme. 56. Ověřujeme pozměňovací návrh 56, končím hlasování a je to zamítnuto. 57, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 58, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 60, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61, 62, kde pro? Proti? zdržel se. Ověřujeme 62. Končíme hlasování, ale prosíme kolegy od socialistů, aby zvedali ruce 62. Ověřujeme elektronicky. Končíme hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné elektronické hlasování. o celém návrhu. Končím hlasování. Výsledek je kladný, blahopřejeme zpravodaji. Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. A nyní jsme vyčerpali body 5, 6 a 7 našeho pořadu jednání. A nyní přistupujeme k bodu 8. Právě včas. 10.30 na hodinách. Evropský fond pro strategické investice, úvahy o prvním roce a o dalším postupu, výměna názorů s výkonným ředitelem Wilhelmem Moltererem. Milí přátelé, pracujeme na čas, ale nechte nás zahájit tento bod. Protože vám se s námi nelíbí, tak pokud se vám s námi nelíbí, tak je to jenom jedna možnost, jak zůstat a být sticha. Ale nikdo nenaslouchá. Well, I will say, as in primary school. Já to řeknu jako na základce v první třídě. Jeden po druhém. So, our topic. I will Dostáváme se tady k našemu tématu, ještě jednou vám ho zopakuji. Pan kolega Turmes a paní Fan Bremtová. Ti mě také neposlouchají. A to vůbec. Kolik Royal a pan kolega Langen. Vážení kolegové, prosím, řekněte jim, Tak dobře, velice vám děkuji. Máme zde totiž velice důležité téma a to je fond EFSI, Evropský fond pro strategické investování, úvahy o prvním roce a dalším postupu výměna názorů s výkonným ředitelem FC Wilhelmem Molterem. Vážený pane výkonný řediteli, vítám vás zde v Evropském parlamentu. Nařízení o FC. bylo přijato v roce 2015 a i v ITRE tento výbor byl výrazně zapojen do přijetí nařízení a podle článku 54 zde byla výlučná pravomoc Náš pan zpravodaj tu nyní s námi není. A týkalo se to tedy zdrojů financování a oblasti investování. Nyní tedy vznikl fond a jeho struktura a náš výbor ITRE eh, s velkým zájmem sleduje implementaci používání tohoto nástroje. Přišli jsme o určitou částku, ale ne příliš vysokou, protože se nám podařilo uhájit finance pro Horizon 2020. A zde jsme byli relativně úspěšní. Nicméně je důležité podtrhnout to, že bychom radi viděli výsledek v oblasti EFSI. A to i po jednom roce aktivit. Takže bychom vás eh, rádi vyzvali, pane řediteli, aby jste nám zde představil základní teze pro diskusy. Děkuji. Děkuji, jsem velice rád, že zde mohu s vámi být. Tak jenom takový stručný úvod. Dovolte mi, abychom si zde připomenuli, že v Evropě ten růst je relativně nízký a ta míra eh, růstu má různé výkyvy. Potom je zde situace v oblasti zaměstnanosti, která je nadále zcela neuspokojivá, zvláště když se podíváme na situace v určitých periferních zemích a zvláště situaci mladých lidí. Potom zde je určitá propast eh, v investicích v Evropě. Trochu se to dohnalo, ale jsme ještě výrazně pod úrovni před krizí z roku 2008. A za čtvrté, z dlouhodobého hlediska, Evropa ztratila svoji konkurenceschopnost ve srovnání s dalšími mezinárodními konkurenty. Takže jaké jsou naše tržní zkušenosti v této oblasti, v této situaci? Za prvé, zákazníci a podnikatelé si stěžují na to, že zde nejistota v oblasti pravidel na trhu a to potom brání investování. Dále zde máme omezené sdílení rizika na straně eh, komerčních bank v souvislosti s bankovní unii. Potom je zde omezená kapacita veřejných subjektů jít cestou veřejných výdajů protože ještě probíhá fiskální konsolidace a kapitálový trh Evropy eh, ve srovnání s jinými regiony ještě není dostatečně rozvinutý z globálního hlediska. A zároveň je zde vysoká likvidita na trhu vlastně nejvyšší v historii. Také dáno situací v zásadě Evropské centrální banky. A proto vznikl tento plán pro EFSI, eh, představil ho předseda Juncker a rád bych vám před připomenul, že tento investiční plán vychází ze tří pilířů, na nich je založen. Za prvé eh, vytvořit eh, prostředí pro zlepšování investic, dokončit jednotný trh, energetický trh, eh, digitální trh, energetický trh, provést strukturální reformy v členských státech a odstranit různé překážky. Druhý pilíř. Podpora investic, reálnou ekonomiku. A to již probíhá od eh, loňského září a také eh, na komisi je ten portál investiční a to je také důležitá věc. A třetí pilíř je mobilizování financí a zlepšit přístup k financování pro ekonomické subjekty. Takže toto je slavný fond EFSI a já mám tu čest být výkonným ředitelem. Jaká je tedy aktuální situace? Řízení EFSI od 1.1. tohoto roku funguje v plném rozsahu, takže zde nemáme pouze řídící výbor, ale také investiční výbor a výkonného ředitele a jeho náměstka, kteří působí v plném rozsahu potom máme jasná pravidla pro naše aktivity. To je za prvé to nařízení, které bylo přijato zde. Vy jste, pane předsedo, poukázal právě na to, že to proběhlo velmi rychle. A zde tedy máme velice jasný přehled o tom, co je způsobilé a podobně. Takže to je pro nás klíčové. Nicméně eh, vznikla celá řada dalších pravidel, vypracoval, je mm, řídící e, výbor a je důležitý pro fungování našeho fondu. Týká se to operativních záležitostí, pokyny pro investice, metodologie v oblasti multiplikátorů, potom key performance indicators a monitorovací indikátory, potom je to dokument o spolupráci s Eh, národními bankami, investičními platformami, potom jsou to pokyny v oblasti investičních fondů. A je důležité, abyste o tom byli informováni. Všechny tyto dokumenty jsou veřejné, jsou veřejně přístupné. A další významný eh, vodítko je tabulka, scoreboard, kde eh, tedy parlament se výrazně zapojil do zlepšení tohoto čtyřpilířového vyhodnocování. A to je jeden z klíčových principů, kterými se řídíme. Čtyři pilíře. Příspěvky k cílům se vycházejí tady z nařízení, potom jde o kvalitu projekty, třetí pilíř, technický a finanční přínos a čtvrtý aspekt je jsou komplementární indikátory, makroekonomický aspekt a e, řada dalších. Takže toto je ten rámec, v rámci něhož působíme, myslím, že relativně úspěšně. Takže jaká je situace po devíti měsících implementace EFSI? My jsme učinili rozhodnutí v oblasti v rozsahu 10,8 miliard financování investic podporořených z EFSI. Eh, a eh, blíží se rozhodnutí o 78 miliard, takže jsme na nějakých 25% těch eh, plánovaných 315 miliard. Koncem března je pokryto 24 z 28 členských států ze strany EIB to znamená podpora v oblasti infrastruktury, inovací a EAF malé střední podniky, takže skupina EIB, myslím, zde funguje velice kvalitně. Potom, co se týče e, toho rozložení sektorálního, jsou zde různé priority. Jedna z priorit je energetika, energetická účinnost, obnovitelné zdroje, a distribuční soustava. Za druhé je to oblast dopravy. Veškeré investice do dopravní infrastruktury. Za třetí malé a střední podniky, podpora těchto podniků v Evropě. A potom samozřejmě životní prostředí, změna klimatu a inovace. A obdržíte podklady, kde uvidíte Eh, malou část RDI. Ono je to trochu zavádějící. RDI je ve všech oblastech, v energetické účinnosti, v malých středních pednicích, eh, v oblasti dopravy a jinde. A eh, v rámci podání zpráv v pozdějším období dostanete detailnější přehled a uvidíte, že ten cíl s eh, výše tady kapacity v investicích a rozvoji je nejenom klíčové téma, o kterém se hovoří, ale že jsou zde matatelné výsledky. Pane předsedo, vy jste také žádal o určitý výhled, jaké jsou perspektivy, jaké jsou zde výzvy. Já bych zde pohovořil o šesti bodech, také myslím, že to je vhodné pro diskusi s vámi. Za prvé, vytváření projektu. My nejsme institucí, která by nějaké projekty vytvářela, my je financujeme a poskytujeme záruky na základě požadavků EIB. Rozvoj projektu je třeba podpořit prostřednictvím toho poradenského centra potom pro příští měsíce je klíčové, abychom pokryli opravdu 28 členských států z 28. To je jasný cíl být aktivní ve všech členských státech EU. Za třetí, musíme posílit zapojení soukromých investorů. E, řeknu to dosti upřímně. Když se podíváte, jak to celé začínalo a jak se diskutovalo o tom slavném seznamu e, Projektu koncem roku 2014 to trochu působilo tak, že jde jenom o veřejnou infrastrukturu, ale tak to není. Jde o to, aby zde byla vyváženost mezi e, veřejným investováním a soukromým investováním. A zvláště v oblasti startupů a středně velkých podniků je to důležité. Dále je důležité posílit e, inovativní eh, část e, prostřednictvím FCI RDI komponenty. Potom u financování infrastruktury jde o to také podporovat strukturované financování v oblasti soukromého kapitálu, jeho působení u veřejných eh, projektů a potom výzva, která je asi společná, využít lepší možnost propojování aktivit EFSI a strukturálních eh, fondů Myslím, že zde je velký, um, velký potenciál kombinovat eh, různé fondy s EFSI, tak aby se eh, toto lépe využilo a nejenom v oblasti těch eh, centralizovaných peněz v oblasti EFSI, ale i decentralizovaných ze strukturálních fondů. Takže to je nyní z mé strany vše. Rád zareaguji na vaše otázky, nejenom dnes zde, máte-li zájem na to, aby naše diskuse, komunikace pokračovala, tak velice eh, rád přijmu opět vaše pozvání. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za váš úvodní projev. A nyní promluví zástupce politických skupin. Eh, za EPP kolega Karinč. Děkuji vám, pane předsedo, za stručný a přehlednou prezentaci a ten vhodný přehled, který jsme obdrželi. Já mám několik otázek. Jak dochází k implementaci toho, co už bylo odsouhlasené tady v oblasti energetiky, dopravy a podobně? Jak to bude probíhat za druhé? kdy myslíte, že budete na těch 100% eh, cílového financování, ten cíl, který jsme si vytečili, když jsme založili EFSI. A dále, jak to vypadá se zájmem o tento projekt? Eh, je stejný, nebo vzrůstá, nebo klesá? Eh, jak to vypadá se soukromým financováním? Je zde zvýšený zájem? Podaří se to vše zrealizovat? Děkuji. Děkuji. Já musím odejít na konferenci předsedů v 11 hodin, takže budu muset eh, toto zasedání eh, opustit. Nemáme zde místo předsedu, ale máme zde eh, služebně nejstaršího, nikoli věkově nejstaršího, ale služebně nejstaršího člena našeho výboru, pana Rubiga. A proto bych ho rád požádal, zda by předsedal tomuto výboru. A nyní má slovo paní Moody. Thank you. <coughs> Děkuji. Ano, mluvím za Kathleen Van Bremt, která bohužel zde také nemůže být. Děkuji za dnešní návštěvu, jsem velmi ráda, že vás tu vidím a také za nabídku, že se budete opakovaně vracet do našeho výboru. Dobře víte, že náš výbor odpovídá za stanovení priorit čerpání EFSI a naše cené prostředky byly vloženy do EFSI a my za to budeme dále bojovat. Z priorit, které byly stanoveny, tak tam byla inovace, o které jste hovořil, a to některé zcela čelné inovace a pomoc eh, také energetickým cílům a výzkumu, zejména po konferenci COP v prosinci. Pokud je o ty původní projekty, které byly schváleny, nejsme si jisti, do jaké míry tyto, tyto cíle byly splněny. Podle a zda byly parametry stanovené naším výborem také naplněny, zejména v oblasti udržitelnosti a inovací. A vnímám vaše komentáře, ale jsem znepokojen tím, že definice inovací byla rozšířena podle některých eh, diskusí, které na toto téma zazněly, a také hodnocení výsledkové tabule a zajištění, že to bude zveřejněno a a že to bude transparentnější, tedy využití té výsledkové tabule a jejich, jeho, její naplnování. A to rozhodnutí vlastně dostalo zelenou od komise investičním výborem, který také vznikl. Myslíte si, že bylo příliš málo projektů zaměřených na energetickou účinnost a podle posledního komentáře uznáváte problém určité viditelnosti z hlediska veřejného sektoru a také z hlediska soukromých investic. A konečně, co se týče platform, my jsme se zabývali vytvářením platform v rámci FC, jak se rozvíjejí a jak eh, spojují menší projekty s důrazem na energetickou účinnost. Opět, ale také jsme se zabývali do, vlastně modely, jak spojit třeba družstva. A energetika je dobrým příkladem, kde je možné takovouto práci podporovat. Claude Turmes je další. Děkuji. Je dobrým znamením, že tu máme zkušeného muže, který vede EFSI, takže vítejte, pane Molterere. A já vím, že pro banku to byla obrovská výzva. Eh, pokud je o organizování a přilákání lidí, a mám určité otázky. Jedna otázka se týká v zásadě, a možná ta odpověď je spíš věc komise než EIB. Nám bylo slíbeno, že budeme mít více než 300 milionů na technickou pomoc. Po hlasování jsem zjistil, že nám komise neřekla úplnou pravdu, protože ve skutečnosti máme 20 milionů na technickou pomoc. A kde se skrývá ten rozdíl, který zde vznikl. To jsou prostředky na technickou pomoc, komise to vypočetla a dobře věděla, že ty peníze nebudou v Bruselu, ale že už byly rozděleny. Takže problém, který máme například v energetické účinnosti, já rozumím tomu, že máte dva a půl nebo tři experty, kteří spojují projekty v v energetické účinnosti, což je důležité. Je důležité podporovat tu agregaci. Máte řadu roztříštěných, rozptýlených projektů a je třeba je provázat. Ale s třemi experty nebude možné vytvořit ten pákový efekt. A moje otázka dnes je, jak budeme schopni vybudovat dostatečnou dynamiku, abychom mohli využívat technické pro, pomo, prostředky na technickou pomoc ze strukturálních fondů, abychom mohli zaplatit technickou pomoc. A já jsem už v září navrhoval, jak EIB, tak komisi, jeden model pro jihovýchodní Evropu, abychom vytvořili hub pro technickou pomoc, pro energetickou účinnost, kde by byly jeden nebo dva experti z EIB nebo jiných organizací a přečerpat prostředky z technické pomoci strukturálních fondů, abychom platili za bulharské, slovinské experty. A tento návrh je podpořen řadou vlád a možná dnes někdo za komisi nám může říci, to je dobrý nápad a řekněte nám, jak je to, nebo nám řekne, že se to vám jeví jako nesmysl a máte v tom jasno. Ale mně se nelíbí, když eh, od pana Savkoviče sám tweety, že je to skvělé, skvělý nápad a nic se za půl roku nestane. Druhá věc. Východní Evropa. Polsko má velký podíl peněz, ale na první pohled mám dojem, že je tu proporčně méně prostředků. Máte na to odpověď? a opět technická pomoc, kterou eh, navrhuji, by měla být součástí. Pan Katajnen tu byl a řekl, že bude portál projektu, jaká je situace a poslední pákový efekt. Na slajdu říkáte něco jako 7,5 7,5 krát tedy páka. A předtím se hovořilo o 15 násobné páce, takže my jsme byli dosti skeptičtí a nejen já, ale pan Debaker a další, tak eh, nás eh, trošku nám to osvětlet. Pan Debaker je další. Děkuji, pane předsedo. Navážu na to, co říkal Claude. Pokud jde o multiplikační efekt a adicionalitu, musíme vysvětlit výboru, co se děje. Ve skutečnosti ty projekty, které jsem viděl, byly projekty, které už byly vybrány EIB a které spadaly do běžného financování EIB. Takže my jsme tady explicitně požadovali ve výboru, aby nové projekty vybrané EFSI vlastně byly riskantnější, více založené na kapitálu a je třeba vysvětlit tak trochu, jak je stav, pokud jde o tuto zážitost. Další otázka, ta souvisí. Vy jste sám informoval, že účast ze soukromého sektoru trošku zaostává, je, je nižší, než se čekalo. Jak to chcete dát do pořádku? Protože tam mělo být 100% veřejné financování členských států a je třeba se posunout k přilákání soukromého sektoru. Jak to uděláte? Věří dostatečně soukromí investoři tomu projektu, vědí, jak funguje a tím je třeba možná se hlouběji zabývat. Je třeba to doplnit, i když se ti zájemci dostají později. Jak to provést? to platí také o jednotlivých investičních platformách. Investiční platformy byly vybudovány původně s, se záměrem, že by tam byli soukromí partneři a můj dojem je, že ty investiční platformy jsou obecně veřejné investiční nástroje. A je třeba dobře zhodnotit, kdo to bude řídit. Zda to budou veřejné agentury, které povedou ty investice, a do toho se zapojí soukromí investoři. A je třeba skutečně vytvořit nové možnosti pro soukromé investory z regionu. A portfolio malých a středních podniků. My jsme vedli jednání s místopředsedou Katajnenem. Bylo jasné, že financování malých a středních podniků je důležitou částí EFSI, ale chceme mít také riskantnější investice založené na kapitálovém vstupu. A velký podíl prostředků byl použit na bankovní investice, ale takovéto typy investic nepodpoří ty podniky s, vysokou, s vysokým růstovým potenciálem a s vyšším rizikem. A neměli bychom mnohem více podporovat investiční fondy, soukromé kapitálové fondy a podobně, abychom trošku zmírnili ty, ty problémy s bilancemi u bank. Takže to jsou mé některé původní otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další za GUE paní López Beremero. Gracias. Děkuji. Děkuji, pane, pane řediteli, pane předsedo. Mám dojem, že, že zde, mm, eh, není příliš velká šance vašeho fondu, alespoň co se týče týká zastoupení ve Španělsku. Projekt Castor byl financovaný, ale podle mého názoru ztráta dosahuje výše 1,8 miliard eur Každoročně dochází tam k finanční restrukturalizaci ve výši 4 miliardy eur. Moje první otázka je tedy zcela jednoduchá. Jaká, jaký podíl ztrát ponesou Evropané na svých bedrech, většinou pracující tedy? kteří tímto budou vlastně financovat eh, to šílenství těch velkých investorů. V mnoha eh, případech eh, tito pracující se potom, potom budou nezaměstnaní. Co se týká hodnocení, tak bych chtěla doplnit ještě dvě otázky. První otázka souvisí s kritérii pro ty výběr těch kritických projektů. Zdá se, že Evropská komise jedná jakožto finanční investor ale mám dojem, že Evropská unie by měla jednat jinak, že by měla propojovat vlastně financování s projektem sociální ekonomiky, a tyto projekty by měly sloužit k tomu, aby vlastně e, vzrůstalo e, zapojení pracovník, pracujících a podniků, kteří získávají toto financování, tak, aby to výrazně zlepšilo ekonomickou zprávu a sociální také situaci podniku. A ráda bych věděla, zda máte nějakou politiku, která jde tímto směrem. A potom poslední otázka se týká posilování e, významu financování velké infrastruktury v oblasti infrastruktury a projektů deficitních zemích. Takže jsme vlastně nastolili určitou investiční agenturu, která mm, formou, veře, formou veřejné národní banky, která měla směrovat ekonomiku k těmto odvětvím a vytvářet e, nové projekty. Ty země samozřejmě, které mají měly strukturální deficit. Vzdělávání bylo decentralizované, organizace byla naopak centralizovaná, eh, co se týká způsobu přípravy a výběru projektů. V té době jsme dokonce požádali KFV, nedostali jsme žádnou odpověď, aby nám pomohli při tom výběru projektu, abychom také skutečně měli tam to seriózní germánský prvek. Bohužel tento projekt ne, skutečně nevznikl takže pak zde eh, je využití určité nové finanční prostředky. Myslím si, že Junckerův program naráží na určité obtíže. Tyto obtíže souvisejí na jedné straně s tím, že když poskytujete záruky, pro ten pákový efekt, tak skutečně nevytváříte nové projekty. Často vytváříte příležitost, která už existuje, to je pravda, ale která nutně není nasměrována na ty, na ty země a na ta odvětví, která skutečně to potřebují pro oživení ekonomiky. Také se domnívám, že je naprosto nezbytné pro makroekonomickou rovnováhu, omlouvám se, pane předsedo, Domnívám se, že je naprosto nezbytné, abychom měli nástroje, které by umožnili nastolit rovnováhu mezi severem a jihem. A ten problém neřešíte, problém eura. To znamená, jakým způsobem přebytky ze severu budou reinvestovány na jihu, eh, aby to bylo rentabilní. A bez investiční agentury tohoto typu nikdy nevyřešíte problém eurozóny a euro jako takové bude odsouzené k zániku. Takže musíte komise popřemýšlet, jak přesměrovat Junckerův plán z dlouhodobého hlediska právě ve světle využívání těchto finančních peněž měnových služeb. Je potřeba skutečně jít až do konce této logiky. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhauser. A další pan kolega Blanco López. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji za informace, které jste nám poskytl tento investiční plán samozřejmě eh, vyvolal určitá pozitivní očekávání, ale obávám se toho, že je zde riziko, že od naděje přejdeme k frustraci. Ještě jednou jste zde popsal situaci, jaká panuje, cílem samozřejmě je napravit, eh, zvýšit slabý eh, hospod ekonomický růst a také řešit problémy nezaměstnanosti, mimořádně velké v některých zemích a samozřejmě zvýšit konkurenceschopnost, vnést dynamiku do vytváření pracovních míst, zvýšit kompetitivitu a růst. Já bych chtěl připomenout ještě další cíl, který souvisí s určitou nápravou nerovností, které existují eh, v, jed, v ekonomikách jednotlivých zemích, zemí. Nevím, zda propojení těch projektů, zapojení soukromého sektoru do toho, těchto projektů bude užitečné pro vdechnutí nové dynamiky evropským eh, projekt, eh, obrovským projektům pro oživení ekonomiky. Nevím, zda se podaří uh, řešit problém nezaměstnanosti, který je mimořádně naléhový, zejména v zemích, jako je moje, jako je Španělsko. Možná by bylo potřeba prokázat větší voluntarismus, více za dobrovolného zapojení ze strany komise, aby se zvýšilo tempo realizace. Nesmíme ztrácet ze zřetele cíle je potřeba, abyste byli ambicioznější, tak aby ty cíle, které jsme investovat, pouštět se do investic. Takže je to určitá pomoc, která je naprosto nezbytná v dané situaci. Odpovídá to nebo souvisí s velkým očekáváním. Takže ano, je samozřejmě důležité podpořit tento fond pro strategické investice a stabilizovat ho, posílit. Chtěla bych pouze připomenout jeden bod, který považuji za důležitý, když jsem diskutovala v terénu se zástupci podniků. Tento bod se týká propagace tohoto fondu, informování pochybnosti o něm. Eh, lidé v terénu, podniky, mají pocit, že vždy zcela nechápou, jakým způsobem to funguje. A mají problémy s tím, když chtějí podniknout určité kroky tímto směrem. Je zde velké očekávání ze strany politických a hospodářských aktérů, ale také zklamání, protože mají pocit, že je to složité, těžkopádné, že přístup k tomu je složitý a vzhledem k období krize, který prožíváme, tak všichni víme, že je zde skutečná naléhavost. Tleskáme iniciativě předsedy Junckera ale řekla bych, že panuje téměř zklamání v terénu v současné době, takže je potřeba postupovat rychle. A postupovat rychle to znamená lépe informovat, ale také lépe splňovat očekávání malých a středních podniků. Víte, je mnoho malých a středních podniků, které nejsou schopny pochopit všechno to, co se často pouze anglicky vysvětluje na internetových stránkách. Samozřejmě víme všichni, že jaz- angličtina je dnes společný jazyk, ale vžijte se do situace malých podniků, podniků, podnikatelů, kteří skutečně se pouštějí do inovací, kteří mají chuť propagovat, realizovat určité projekty, ale jsou prostě zahlceny různými administrativními potížemi. Navíc to všechno je vysvětleno pouze v angličtině, takže se cítí ztraceni. Na toto je potřeba myslet, protože Evropa by měla být blízká občanům. A Evropa blízká občanům, to souvisí také s překladem do jednotlivých jazyků. To je prostě nutné, to je potřeba udělat aby lidé měli lepší přehled, aby to bylo efektivnější, transparentnější. Myslím si, že to jsou prostě jednoduché věci tohoto typu. To je tedy to, co jsem chtěla říct a skutečně vás požádat, abyste opravdu se vžil do role těchto podniků a jejich zástupců. Děkuji. Děkuji paní Groste, další Angelika Niebler, v neposlední řadě. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch Děkuji vám, pane předsedo. Já vás zde také srdečně vítám. Děkuji vám za vaši prezentaci. Já mám dvě konkrétní otázky. Někteří kolegové už o tom hovořili. Za prvé, kolik projektů a teď také z jednotlivých zemí to je? Jak jste říkal, tak bylo po, zahájeno 24, z 24 zemí byly zahájeny projekty, dostaly financování, ale jaké jsou tam vzájemné poměry, by bylo zajímavé. A z vašich webových stránek vidím, že těch projektů 53, nevím, jestli je to číslo správné nebo ne, takže by mě to zajímalo. A například špatné zastoupení východní Evropy, myslím, že projekty z Polska, pak je, myslím, jeden projekt v Chorvatsku, jeden ve Sloven, na Slovensku. Kdybyste to blíže rozklíčoval, byla bych docela ráda. Dále, digitální infrastruktura. Eh, vy jste hovořil o tom, že není příliš poptávána v souvislosti s financováním. Jak se to vysvětluje? Protože z hlediska rozvoje širokopásmého internetu by zde vlastně ta poptávka měla být vysoká, tak mě to udivuje, že není. A třetí dotaz Eh, takový spíš jako můj osobní zájem, musíte propagovat ten fond výrazně sám, anebo vidíte, že po té, co začal nabíhat, tak po těch prvních měsících eh, vás kontaktují ty potenciální zákazníci a investoři. A také možná bych se zeptala, jak můžeme, vy, eh, jak můžeme vás jako europoslanci podpořit ve vašem úsilí. Děkuji, děkuji. Já bych na závěr také rád položil otázku. A sice v souvislosti s rizikovým kapitálem. Hovořilo se o startupech a že a dalších e, subjektech, že tam je nad e, veliké riziko, hovořil o tom i pan kolega Turmes. Máme zde systém obchodování s povolenkami ETS a tam je ten slavný inovační fond, který byl vytvořen a nyní probíhá revize, tak eh, nebylo by logické no, smysluplné ty prostředky, které pocházejí z ETS, výrazně nebo možná i stoprocentně využít pro energetické projekty, díky nimž bychom toho cíle dosáhli rychleji? To je, myslím, pro nás pravda zajímavá otázka, protože by se to pak muselo náležitě rozhodnout zde v Evropském parlamentu. A nyní dám vám slovo panu Moltererovi. Děkuji vám, velice vám děkuji za tuto uh, uh, sadu významných uh, dotazů. E, velice se jich vážím a mohu díky něm také mnohé e, objasnit. Pan Karens, jaký je ten postup tak ten rozvoj je v podstatě opravdu přímo v souladu s tím, co si žádá eh, nařízení, takže energetika, energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, distribuce energie v oblasti infrastruktury. To mm, není jenom ta klasická infrastruktura, ale je to i ta infrastruktura digitální. A co je zajímavé, také intenzivně to jde směrem sociální infrastruktury, sociální bydlení nebo nemocnice například. A to je docela zajímavý vývoj. Zvyšuje se také poptávka v oblasti inovací. A to v kombinaci se zvýšenou poptávkou na straně soukromého eh, sektoru. Takže většinou jsou to ty soukromé firmy, které provádějí ty inovace. Takže si myslím, že toto se rozvíjí docela dobře a dobrým směrem. Vaše otázka, ano, máte pravdu. Potřebujeme tu inovační složku v eh, celé záležitosti a potřebujeme posílit. A co je důležité, a možná je to trochu v eh, rozporu s tím, co jste říkal vy, inovace podle mě nevychází čistě a pouze z vědy a rozvoje, ale vychází z, také z eh, toho výrobního procesu a vůbec z procesu. Když budete mít příliš eh, omezenou definici, zaměříte se na ty velké podniky, protože jsou i malé podniky, které jsou sice inovativní, ale nemají mnoho peněz, no, které by mohly vynakládat na vědu a výzkum. Takže, že ta inovace vychází i e, obecně z postupů, to je důležité. Například investice do energetiky se kombinují s e, digitálními záležitostmi. Inteligentní měření, energetická účinnost, to je skvělá kombinace inovativní komponenty digitální oblasti a potřebami v oblasti energetiky. Hodnotící tabulka scoreboard a její eh, kritéria tak jsou zveřejněná a když budou podávány zprávy, tak uvidíte agregovaná data o aktuální situaci. A zde eh, musí podat zprávu Evropská investiční eh, banka eh, s mojí podporou a potřebujeme také souhlas Evropského parlamentu a zde ještě probíhají jednání, ale ještě jsme neobdrželi zelenou a já jsem vázán na řízení a tato eh, dohoda Confidentiality Agreement, ta s tím prostě souvisí, to my potřebujeme. Potom tam máme dvě zásadní odvětví, která jsou nesmírně důležitá. Za prvé energetická účinnost. Budete-li mít celou řadu jenom drobných projektů, tak potřebujete nějakou strukturu, která je bude zdržovat. A investiční platforma je jeden z takovýchto nástrojů. Máme zde příklad na, z Francie, kde to opravdu dobře funguje. Máme zde skvělé zkušenosti a e, bylo by možné tento přístup zopakovat i jinde. A důležité další téma je širokopásmé připojení. A vy jste se, paní Niblerová, ptala na to, proč se v této oblasti toho tolik neděje. No je třeba strukturovat ty menší projekty tak, aby se združily e, v nějaké větší, vyšší struktuře. Takže myslím, že zde je opravdu prostor pro zlepšení i na regionální úrovni. Například v té zemi, kterou já znám nejlépe, tak se všichni shodnou, že zde máme potřebu 5 až 7 miliard v oblasti širokopásmého připojení a dokonce vláda vynaložila určité eh, peníze, aby přilákala investory, ale ono je to opravdu těžké združit všechny ty projekty a možná i ta vaše země má určité zkušenosti s eh, problematikou federální eh, strukturou. Technická asistence 20 milion a víc než to eh, je pro poradenský hub, který funguje od září úspěšně. Je zde kladeno mnoho dotazů, zvyšuje se jejich počet. A co je zajímavé, nepřichází tak často z oblasti veřejné ale, jak jsme to mysleli my, že to bude, ale je to právě z oblasti soukromého sektoru. Potom, jak eh, zlepšit ty investiční platformy, jak to tam všechno združovat, to je důležité. A potom tady ta otázka, jak strukturovat PPP eh, projekty, které jsou ty financovány. My, nebo tedy EIB, má zkušenosti s eh, poradenstvím v souvislosti se strukturálními fondy. EIB má dohodu s Bulharskem a Rumunskem a ty náklady jsou vlastně pokryté tou poradenskou komponentou ve strukturálních fondech. Takže z těchto dvou zemí již máme e, úspěšné e, fungující příklady, ale zatím je to omezené na ně země více na východě, proč se tam toho tolik zatím projektově neděje. Mám proto dvě vysvětlení. Za prvé, ano, máte pravdu, tam potřebujeme eh, hodně technické poradenství, aby byly vytvářeny, nastavovány projekty ale musíte eh, pochopit, že zde je i jiný důvod a to je ekonomická struktura o něch zemí. Když se podíváte například na západní část Evropy, kde jsou velice silné malé a střední podniky a srovnáte to se zeměmi, kde toto tak není rozvinuté, tak to by mohlo být další část vysvětlení situace a další ještě záležitost se týká kapacit v oblasti řízení. Eh, Multiplikatory a eh, objasnění. Vy zde vidíte jenom externí multiplikátory, ale 1 k 15 to zahrnuje jak ty interní, tak ty externí multiplikátory. Takže vy si tam musíte přidat ty interní multiplikátory, které eh, jdou potom z těch záruk na ty finanční nástroje v té výši 10,5 miliardy. Takže když se na to podíváte takto, tak vidíte, že jsme na správné cestě, co se týče toho plánovaného multiplikátoru. Ale on to není multiplikátor pro každý jednotlivý projekt, ale pro celé EFSI. Ale jsme na dobré cestě. Pan Debakr. Eh, co se týče EIB, tady je určitá změna. Eh, například eh, dosud tam bylo plánování tzv. speciálních aktivit ve výši 4 až 5 miliard z nějakých 72 eh, miliard celkového objemu půjček EU. V tomto roce a v příštích letech se to zvyšuje na 20 až 25 miliard vlastní Takže to je opravdu výrazná změna. Předtím to bylo méně než 10 a vlastně to nabíháš na jednu třetinu. A to je opravdu velký rozdíl. Jaké jsou možnosti pro přilákání soukromého sektoru? My vidím zde dvě velké možnosti. Za prvé vše, co se umožňuje v souvislosti s investičními platformami, protože ty už per se přitahují soukromý eh, kapitál. A za druhé eh, je to financování infrastruktury. Když máte PPP projekt, tak to samo o sobě přitahuje samozřejmě soukromý kapitál. A potom je zde ten uh, fond, kde EIB vlastně poskytuje jenom pobítky, ale uh, velká část těch financí přichází ze soukromého sektoru. Oblast kapitálu, to se musí rozvíjet eh, v průběhu doby. Eh, nepřímé eh, zvyšování kapitálové složky už probíhá. Oblast direct equity ještě není úplně dokončena, je to něco nového pro EIB, není to zas tak snadné. Je třeba se na to náležitě připravit a mít zde náležité znalosti a schopnosti v této oblasti. Takže eh, záruka eh, IF a IB by znamenalo bankovní financování, no není to tak. Ten nástroj Capital Relief eh, má zlepšit možnost bank půjčovat, protože vlastně zde podmínkou pro to je, že budou poskytovány další půjčky, protože jinak by ty banky nedostaly v této oblasti úlevy. Takže ono to ne, není pravda, když říkáte, že to financování bank. Jenom si uvědomte, co zde dělá Evropská centrální banka. Poskytuje likviditu, svým způsobem tlačí na komerční banky v oblasti půjček, ale pak jsou zde ta kapitálové omezení a diskuse o Bazileji 4 také nezjednodušují situaci pro ně. Takže tyto nástroje, to je jedna z možností, jak zvýšit kapacitu v oblasti eh, půjček, zvláště těch poskytovaných prostřednictvím komerčních bank malým a středním podnikům. A toto je důležité uvážit. Španělsko, zde je celá řada projektů, ano, ale Víme, že zde dochází k restrukturalizaci a Evropská investiční eh, banka nyní vlastně čeká, jak dopadne restrukturalizace onoho eh, podniku a potom se uvidí dále. Takže tak to je ta situace. Když srovnáváme Tradiční eh, financování infrastruktury a financování prostřednictví PPP, jistě máte pravdu s tím, co zde říkáte, ale já bych zde uvedl jiný pohled. Já jsem dělal tu zkušenost, že teď nejde o to porovnávat tradiční financování a strukturované financování. Teď ta otázka se vyjí jinak. A sice do, bude docházet k investicím, když zde nebude strukturované investování, protože zde jsou omezené kapacity v oblasti veřejného sektoru. My jsme svědky toho, že právě takováto srovnání si dělají jednotlivé podniky, zvažují jiné možnosti financování a PPP podle mého názoru není otázka ideologická, ale to je otázka spíše pragmatického přístupu. Pokud je to nástroj, který umožní investice, no tak bych se měl být využít. Budete-li ideologicky diskutovat e, o tomto tématu, no tak ty investice nebudou. A aspoň takovou to zkušenost jsem udělal a tento signál bych chtěl vyslat. Pan Schaffhauser, NPP, investiční platformy, už asi 14 dní zde existuje strategický dokument na téma NPP, IP a přístup EFSI. Můžete ten dokument najít na stránkách EFSI. EIB není, připravuje, rozvíjí konkrétní projekty e, s těmi NPP. Je zde široká spolupráce a připravuje se e, akce která má nastat myslím, v příštích nebo osmi týdnech. Potom o MPP se hovoří i zde v parlamentu na rozpočtovém výboru. Tady se ten problém taky řeší. A jsem si jist, že ten soubor nástrojů pro NPP zlepší příležitosti. Potom otázka odvětví. E, nařízení e, pokrývá potřebu, podle mého názoru. Ano, to nařízení je formuláno dosti široce, ale já si toho vážím, že to takto je. A potom vidíme, že to jde ruku v ruce s evropskými politikami v jeho oblasti energetiky, obnovitelné zdroje, účinnost a podobně. Takže to je v pořádku, podle mého názoru. Bych vyjasnil jednu věc. EFSI není univerzální lék, který vyřeší vše všechny problémy, a který by vyřešil všechny problémy, které ještě máme nedořešené. Takže pokud budete vkládat příliš velké naděje do EFSI, například, že zařídí veškeré otázky soudržnosti a vyjasní veškeré další potřeby v oblasti strukturálních eh, reform, tak to je přílišné očekávání na naši adresu. Takže my nejsme univerzální lék a jak už jsem zde hovořil, máme zde pilíře tři, nikoli jenom jeden. Naděje a zklamání. Ani pes. Ano, třeba včera zde byla velká akce v Bruselu, myslím, že nějakých 600 podnikatelů se dostavilo a atmosféra na včerejší konferenci byla opravdu velice Eh, zajímavá. A hlavně to, co říkali podnikatelé, hlavně ti menší, ti říkali, že to je nástroj, který nám dává perspektivu. No a o to tady přece jde, podle mého názoru. Mít nástroj, který zde dává perspektivu investování, zvyšování konkurenceschopnosti, potírání e, nerovnosti na pracovním trhu a zvláště špatná situace na pracovním trhu v souvislosti s eh, mládeží. Můžeme tedy říct, že to je nástroj, který nabízí naději. Paní Grostet. Ano, je třeba zde provádět propagaci. Já už jsem o tom právě hovořil včera na té zmiňová akci. E, o to, že jenom Eh, bychom cestovali do jednotlivých hlavních měst, ale jde o to také eh, zasáhnout regiony, protože celá řada těch projektů je regionálních. A to, co zaznělo včera, a to je možná zajímavé i pro členské státy, ale ty státy, které vy znáte nejlépe, nebo vy znáte nejlépe, tak oni tam mají investičního komisaře. Oni mají teda, tedy osobu, která má přímo tu funkci, že má kontaktovat a e, soukromé veřejné firmy a zjišťovat e, potřeby e, na obou stranách a propojovat je. Například ten fond sociálního bydlení nebo projekt energetické účinnosti ve Francii. Oni právě prostřednictvím této osoby se vlastně dostali do vzájemného kontaktu a vypracovali ten projekt. Takže já si myslím, že to je velice zajímavé administrativa. Ano, máte pravdu, na druhou stranu musí něco také vyjasnit. Nařízení, které vy jste schválili, nesnižuje zátěž, protože například oblast eh, podávání zpráv a výkaznictví, co vás zajímá asi nejvíce, to musí být také v té smlouvě s tou protistranou, protože jinak já nemohu Eh, správně podávat ty zprávy a výkazy, takže musíme zde naplňovat všechny ty relevantní požadavky v dané oblasti, ale na druhou stranu to prostě musí prakticky fungovat. EIB o to usiluje, aby to fungovalo, ale máte pravdu, že toto je záležitost, která znamená na, e- pro EIB určitý tlak. EIB nyní postupně otevírá ve všech hlavních městech e, regionální kanceláře a to je opravdu velice dobrý e, krok, který tomu e, pomáhá paní Niblerová. Je to 54 projektů, ale nikoli v 28 zemích. Momentálně asi ve 14 z 28. 13-14 no, zemí, myslím. A o tom hovořil také pan Turmes. Musíme zvýšit tu kapacitu, abychom opravdu naplňovali ty projekty infrastruktury v daných zemích. Potom zde jsou aktivity EIF, eh, e eh, tam je jich 24, a abych Eh, vyslal pozitivní signál, bude to 25 členských států příští týden a aktivity EIF jsou přinejmenším stejně důležité jako tyto, protože znamenají podporu malých a středních podniků, což je eh, základní páteř ekonomiky. A nařízení vy nás vyzýváte, eh, abychom fungovali jako skupina EIB a to my děláme. A potom jste se ptali na tu propagaci, ano, to je neustálá výzva a já bych vás také rád vyzval, abyste propagovali EFSI, protože vy působíte v jednotlivých oblastech, znáte eh, potřeby jednotlivých regionů, takže pokud eh, víte, co my můžeme také pro vás udělat, eh, rádi posloužíme vám a vašim zájmu v této oblasti to, na co se ptal uh, eh, pán uh, eh, Rybik. Ano, je zde zvyšující se poptávka. Rizikový kapitál. Otázka rizika kapitálu se zvyšuje. Na evropské úrovni jde o, o to, aby zde byly přitahováni i zahraniční investoři a oni mají občas problém s těmi malými fondy pro rizikový kapitál, které mají jenom rizikový eh, který regionální charakter, takže jde o to vytvořit také něco na evropské úrovni a mít zde zahrnutí i eh, zkušenosti z EIF. Takže pokud eh, v této oblasti máte zkušenosti a chcete s nimi přispět, velice to uvítáme. Z hlediska trhů, co je důležité, prostředí pro startupy v EU zase není tak špatné, ale musíme zabránit takovému takzvanému druhému údolí smrti, protože když eh, ten startup vznikne, je úspěšný a chce se potom zvětšit a rozšířit, tak mu i zde musíme pomoci. Takže doufám, že jsem pokryl veškeré vaše otázky, které jste mi položili. Jak už jsem řekl, rád se mezi vás vrátím, pokud nepozvete. Ja, Claude, uh... Ano, Claude, ještě máš nějakou speciální připomínku? Já jsem měl konkrétní dotaz na komisi. Může se někdo z komise vyjádřit? Odpověď jsme v podstatě základě připomínek pana ředitele, tak bych chtěla ještě na něco z toho, co řekl, reagovat. Požádal nás, abychom vlastně byli určitými ambasadory EFSI, eh, abychom vnesli dynamiku, podporovali určité projekty, ale tři měsíce jsme očekávali odpověď EIB, eh, když jsme předložili nějaké návrhy, což tedy jsou lhuty, které jsou poměrně když mi dáte jasnou informaci, které projekty máte na mysli, tak to předám EIB. Dobrá, takže tím bych chtěl velmi srdečně poděkovat řediteli Moltererovi. Myslím si, že FC je v dobrých rukou s ním. Je velice důležité, abychom byli v pravidelném kontaktu právě pro náš výbor i pro průmysl je velice důležité, abychom viděli, jak to postupuje. Samozřejmě rádi bychom podpořili ty projekty, rádi se staneme takovými velvyslanci EFSI v našich zemích a udržovat kontakt je velice důležité, takže ještě jednou vám děkuji a zase vás už zvu na příští eh, setkání do výboru ITRE. Myslím si, že to Gut, dann kommen wir Dobrá, takže tím se dostáváme k dalšímu bodu, to je eh, hodnocení eh, na obdob, finančního rámce na období 2014-2020. Už jsme vlastně předtím měli určitou iniciativu. Máme zde bývalého eh, komisaře Januše Levandovského, který převzal úlohu zpravodaje Myslím si, že vlastně právě pro náš výbor je to velmi důležité. Můj osobní cíl, abychom do roku 2030 eh, vlastně eh, dosáhli zase růst 30 HDP v Evropě. K tomu potřebujeme velmi mnoho inovací samozřejmě a tímto bych požádal pana kolegu Levandovského, aby nám prezentoval tu zprávu. Vím, že zde máme pravidlo 53 eh, další příslušný výbor je výbor pro rozpočet. Eh, do roku 2016 by vlastně komise také měla předložit tento dokument. Náš pří eh, odpovídá za Horizon 2020, Galileo, Connecting Euro, Facility, Kores Kopernikov, možná také pro Erasmus, pro mladé podnikatele pro Grand Entrepreneurship, takže to je hodně práce, která je ještě před námi a myslím si, Januši, že je to ta nejlepší varianta, abychom vlastně začali už včas s těmi našimi prezentacemi, takže prosím, dávám ti slovo. Děkuji, samozřejmě eh, stanovisko ITRE by mělo odrážet eh, priority našeho výboru. A také musíme pamatovat na to, že to, co se zde reviduje či hodnotí, je finanční výhled, který je nižší než ten minulý. To se nikdy předtím nestalo. Obvykle evropské rozpočty rostly, ale z důvodu silných tlaků také od pana Camerona, ale do, v českých státech docházelo k fiskální konsolidaci a finanční výhled 2014-2020 je nižší oproti finančnímu výhledu 2007-2013 o 40 miliard euro. Takže od samého počátku jsme si toho byli vědomi, že bude určitá propast mezi dostupnými prostředky a tím, co potřebujeme. Takže je potřeba skutečně opravdové revize a to vyžaduje silné stanovisko parlamentu a také legislativního vyhodnocení finančního rámce, protože vnější prostředí se také významně změnilo. Máme nové projekty, jako je EFSI, o kterém jsem mluvil s panem Molterem, máme nové výzvy a požadavky, zejména řízení migrační a uprchlické politiky a to je dostatečný důvod, proč po, pova, požadujeme revizi a ne pouze vyhodnocení. A odpovědnost tohoto výboru je taková, že to nemůže být na úkor našich programů, tedy Horizontu 2020, Kosme, výzkumu jako takového. A to je dokladováno v návrhu mého stanoviska velmi důrazně že to, co bylo tedy odebráno, i které by mělo být navráceno. A proto zde je vyjádřena priorita našeho výboru a je vyjádřena i ve víceletém finančním rámci a ty to platí stejně jako priority u EFSI. Máme méně peněz, vzhledem k frontloadingu záručního fondu a to budeme získávat zpět následně. Takže po diskusi s panem Molterem je zřejmé, že potřebujeme větší synergie mezi programy strukturální financování COSME, EFSI a typickými programy ITRE, malé a střední podniky taky, naznačili potřebu lepšího financování. A to, co je skutečně důležité, a komise by do konce roku měla předložit návrhy, tedy právě této revize. A tady se také seznámíme se stavem implementace, která je velmi spožděná. Musíme posoudit výkony, posoudit výkonnost a výhledy pro budoucnost na základě stávající výkonnosti. Ale všichni vědí, že je vše tedy všechno spožděno, spožděné vyjednávání, spožděná realizace, jsme stále ve fázi jedna a méně než jedna miliarda byla v rámci předběžných plateb vyplacena. A při běžném tempu je to 20 až 30 miliard. 2015 to bylo méně než 1, 1 miliarda, tedy z víceletých programů. Takže když posuzujeme současný stav eh, implementace, tak musíme pamatovat na to, že skutečně dochází k velkému spoždění, pokud je o uzavřené dohody a implementaci. A to je vlastně obsah základní kostra mého stanoviska. Ano, právě je to velká výzva v souvislosti s EFSI. Paní Moody za SND má nyní slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat panu Levandovskému za jeho stanovisko. Tady jsme v řadě věcí zajedno, pokud jde o priority našeho výboru a revize MFF. V neposlední řadě v kontextu poslední diskuse, kterou, kterou jsme právě vedli o EFSI a financování eh, jednotlivých částí této práce, která je prováděna skrze rozpočet. Ano, vedli jste priority u EFSI, ale jsou tam velmi odlišné věci, které jsou prováděny skrze tento fond a skrze různé druhy financování a myslím, že bychom si měli vážit těch eh, rozdílností a také bychom měli posuzovat ty výsledky, kterých je dosaženo na základě těchto odlišností. A škrty, ke kterým došlo vlastně v následkem schválení projektu EFSI a navrácení těchto prostředků je pro nás také prioritou. A řádné řízení horizontu 2020 a jaká je situace v této oblasti a čemu chceme zamezit. Tedy ne, nedoplatky, které se kumulují a i to může ohrozit tuto oblast. A politické závazky, které by měly být finančními prioritami. Máme oběhové hospodářství, máme energetickou unii, máme výsledky konference COP21 a konečně to, co jsme doplnili, je rozpočet přinášející výsledky a definice toho, co to má znamenat v oblasti naší vlastní aktivity, tedy co, o čem jsme přesvědčeni, že by to tam také mělo být. Děkuji. Ano, děkuji. A další řečník z ALDE, pan von Děkuji, pane předsedo zastupuji kolegu De Bakera, který tu nemůže být, je zpravodajem eh, tedy u směrnice jiné a je v jiném výboru, takže chci poděkovat panu Levandovskému za jeho návrh stanoviska. Myslím, že už bere v úvahu většinu věcí, které jsou pro mě mou skupinu důležité. Musím říci, že jsem velmi spokojená s návrhem, protože jasně uvádí, že bychom měli přikládat nezbytný význam a pozornost právě této revizi MFF. Všichni víme, že rozpočtová diskuse pro sedmiletý, víceletý finanční rámec je obtížná. A když dochází průběžně ke změnám, musíme dělat maximum, abychom obhájili naše zájmy a zajistili, že politická rovnováha bude obnovena v tom rozpočtu. Pokud je o obsah stanoviska, jsem velmi potěšena tím, co tady čtu. Jasně uvádíte roz, odpor mezi cílovými projekty u Horizontu 2020 a EFSI. Skutečně místo předseda Katajnen byl v našem výboru a jasně řekl, že projekty, které jsou financovány z EFSI, jsou velmi odlišné od těch, které by byly financovány horizontem 2020. A to nám dává zapravdu, že je důležité, zejména ze, pro základní výzkum, aby rozpočet na horizont 2020 byl plně obnoven a to také platí pro fondy CEF. Poslední poznámka. Věnujete pozornost malým a středním podnikům, ale mám pocit, že bychom se měli více soustředovat na financování, které naše malé a střední podniky nejvíce potřebují, a to je rizikové financování. Jsme v ovzduší, kdy malé a střední podniky často spolehávají na bankovní financování a nenalézají jinou cestu, jak přilákat kapitál. Musíme zajistit, že investice s rizikovým profilem a také s větší návratností přilákají kapitál, který je nezbytný pro inovace, pro rozvoj a pro změnu řádu. A také předložím pozměňovací návrhy s tímto účelem. Závěrem chci říct, že jste předložil velmi dobrý základ a jsem přesvědčen, že nakonec tohoto procesu budeme schopni předložit ambiciozní stanovisko našim kolegům z rozpočtového výboru. Konec citace. Děkuji mnohokrát Další pan Maragal. Gracias. Ano, děkuji dobrý způsob, jakým toto téma pojal. A vše, co jste zde přednesl v souvislosti s VFR do roku 2020, k tomu jste přistupoval velice rozvážně. Téma zlepšené flexibility a pohled na stropy Víte, že ten stávající rámec byl vyjednáván velice turbulentním způsobem. A jak už pan Levandovský o tom hovořil, docházelo k velkým změnám, například ke omezování prostředků, přestože Evropská unie byla vybavena dalšími novými kompetencemi. Takže zde byl svým způsobem takový jednostranný přístup jednotlivých členských států ten přístup byl eh, neoliberálního charakteru, vlastně byl v rozporu s rozvojem, byl vlastně jakýmsi útokem na toto. A parlament se v těch jednáních eh, nemohl dostatečně prosadit a to celé potom vedlo také k velkým prodlevám a k nejrůznějším dramatickým situacím, také v souvislosti s krizí, Známe také krizi v Řecku, ale netýká se to jenom řecké krize, ale třeba i teroristických útoků. Ono to všechno vedlo k tomu, že se ty prostředky omezily ještě více. A Fond pro strategické investování, to je také taková velice sporná záležitost. Jde to potom na úkor programů, které mají velkou přidanou hodnotu, vytváří velkou přidanou hodnotu, jako je například program Kosme. A nemá to ani pozitivní dopady na soudržnost. Byli jsme svědky zřizování nouzových nástrojů, které jdou vlastně na úkor těch starších stávajících kvalitních nástrojů a nedomnívám se, že tedy tato situace povede k eh, dobrým výsledkům. Nacházíme se zde v jakési slepé uličce. A také zde nebylo dostatečně dbáno demokratické legitimity. Další téma zlepšení situace strukturálních prostředků po roce 2020. Potřebujeme skutečný systém vlastních zdrojů. A musíme na tom spolupracovat s Evropskou komisí a zaměřit se na výsledky a cíle. Je třeba zjednodušit postupy. A tím už se také dostávám ke konci svého vystoupení. Ráda budu konstruktivně spolupracovat, když bude předložen návrh, ze kterého bude vidět, že jde pozitivním směrem. Děkuji. Myslím, že to je nesmírně důležité, aby zde výbor ITRE měl jednotné stanovisko, abychom ho promluvali silným hlasem eh, ve prospěch eh, zprávy z vlastního podnětu a eh, zaměřili se na věci, které jsou realizovatelné. Máme zde zástupce komise a pana Nonemana, který by byl také ochoten vystoupit a okomentovat eh, otázky, které zde zazněly. Tak prosím, zaměřit se eh, hlavně na kosmé a na zaměstnanost, ale také Galileo a Kopernikus. Třeba byste nám k tomu mohl něco na 3-4 minut eh, říci. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Z pohledu DG Grow můžeme potvrdit to, že na té revizi pracujeme. jsme ještě na počátku, ještě nemáme sjednaný program komunikace s parlamentem, takže k tomu vám nemůžeme nic e, říci. Co říci můžeme je to, že usilujeme o to, abychom se drželi toho, co bylo dohodnuto v minulém VFR a e, naplňovat to prioritně s maximálním úsilím a udržet projekty jako Galileo, Copernicus a Cosme, aby byly e, ochráněny před nestabilitou snižování prostředků a změnami. Děláme opravdu maximum, ale realita je taková, jaká je. Tolik k tomu hlavnímu bodu, pak se hodně diskutuje o struktuře našeho sdělení v souvislosti s eh, evropským rozpočtem a jeho zaměření na výsledky. Na tom také intenzivně pracujeme. A velmi brzy, i když vám nemohu říct konkrétní datum, a budeme eh, zde kontaktovat parlament a předáme mu naše informace. To je zatím vše, co k tomu mohu říci. Děkuji vám srdečně, protože pro nás je to opravdu důležité, abychom byli eh, včas a řádně zapojeni do těchto kroků. Já myslím, že DG je dobrým partnerem a já vám, pane Mane, děkuji za nabídku spolupráce a kooperace. Velice vám děkuji. Tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod eh, zpravodaje, kterého bych eh, rád eh, eh, vyzval, aby nám sdělil tedy, jak on hodlá postupovat v této záležitosti. Máme totiž v dané souvislosti i harmonogram. Pozměňovací návrhy by se měly podávat do 21. dubna. Hlasovat se bude pravděpodobně 24. května Hlasování na rozpočtovém výboru 15. 16. června a plánuje se, že se dané téma eh, projedná na plénu v červenci tohoto roku. Takže teď bych ještě vyzval rád pana kolegu Levandevského, pokud si to přeje, aby si ještě vzal slovo. Děkuji, ten harmonogram dobře znáte. My jsme samozřejmě rychlejší než komise, ta čeká, jak dopadne britské referendum a před ním nepředloží svoji revizi. Takže si budeme muset počkat asi až po červnu. A vítám dialog, ale co je opravdu důležité, dát najevo, že máme priority, na kterých se shodneme ať se stane cokoliv, ano, se to děje hodně i v souvislosti s EFSI, ale nemělo by to jít na úkor věcí, které byly jednomyslně odsouhlaseny. Takže potřebujeme zde opravdu ten silný hlas štárke štyme, jak to zde zaznělo. Takže eh, já se stavím otevřeně k tomu, abychom to vypracovali co nejjednomyslněji na úrovni ITRE. Potřebujeme mít jasně eh, priority v tom, že třeba hájit to, co bylo odsouhlaseno a samozřejmě rozpoznat výzvy a potřeby, ale nemělo by to jít na úkor našich priorit. Děkuji vám. Tím se dostáváme k dalšímu bodu a to je pracovní cesta ITRE do Lublany a debriefing na toto téma. Takže prosím kolegu Kofota, aby nám krátce prezentoval zprávu. Děkuji. Za prvé chci říci, že to byla mise dvoudenní a hlavní důraz byl na návštěvu agentury Acer, ale také jsme podnikli další zajímavé návštěvy v Lublani i mimo Lublaň. Také lituji, že tu není tolik kolegů, ale důležité informace naší návštěvy. Pan Rybik byl také účastníkem této cesty, takže se můžeme vzájemně doplnit. Ale zaprvé, my ve čtvrtek jsme navštívili agenturu pro spolupráci energetických regulátorů. A měli jsme tam celý den různých setkání a návštěv a chci zdůraznit to, co jsme tam zjistili, co bylo zajímavé. Za prvé, kontakty ITRE a agentury Acer jsou dlouhodobé a máme dobrou spolupráci a konečně jsme byli v Lublaně, navštívili jsme agenturu, viděli jsme tu instituci a hovořili jsme nejen s vedením, s ředitelem, ale i se zaměstnanci agentury. A po oficiálních jednáních jsme mohli jednat se zaměstnanci a mohli jsme s nimi vést tedy dialog. Za prvé, Měli jsme tedy eh, prezentaci o jednotlivých sítích v oblasti plynu a elektřiny a v, té oblasti, této oblasti dochází k pokroku, ale celá řada úkolů ještě je před námi. A když se dohodnete na kódech sítí, tak je třeba to také naplňovat. A to je věc, kterou, která byla pro nás zajímavá. Potom jsme vedli diskusi o základních výzvách při dokončení vnitřního trhu s energiemi. A pokud je o zprávu o monitoringu trhu agentury Acer, tak jsme se zabývali energetickým trhem a chci zdůraznit některé skutečnosti. My jsme zjistili, že dochází k klesu velkoobchodních cen, ale není to vždy eh, korelováno s cenami v maloobchodní oblasti, tedy spotřebitelé mají zkušenost, že eh, na velkoobchodní ceny klesají, ale nepřevádí se to do maloobchodu. A přesto zpráva o monitoringu trhu, kterou provádí agentura Acer, spolehla na členské státy, které poskytují na dobrovolné bázi informace a někdy to vyvolává potíže pro sběr dat, pro kvalitní průzkum na trhu a ředitel tedy požádal o větší pravomoci, aby bylo jednodušší připravovat tyto zprávy a pro nás bude potom jednodušší zjišťovat, zda se situace na vnitřním trhu vyvíjí pozitivně. Pokud je o úzká místa v jednotlivých zemích, v členských státech, ale také přezraničně úzká místa, nejen fyzická, ale také uměle vytvořená úzká místa, úzká hrdla, kde tedy neexistují fyzická zařízení, ale z různých důvodů, například z rozporu, pokud jde o jednotlivé předpisy, tak propojení není dostatečně využíváno a dochází k narušení trhu. Při třetím jednání jsme jednali Eh, o balíčku pro energetickou infrastrukturu a potřebě budoucích zdokonalení. Nebudu se do toho pouštět příliš, ale je důležité, abychom vycházeli z analýzy nákladů a přínosů. A to je, myslím, velmi užitečné. Jsme se dozvěděli při této diskusi. Velmi důležitý bod byla prezentace diskuse o energetické unii a dopadu na budoucí úlohu agentury Acer. A všichni dobře víte, že očekáváme na, od komise eh, nové posílené, nový posílený mandát agentury. A jednali jsme také o tom, že mandát a úkoly, které mají a které budou mít, budou vyžadovat eh, dostatečné zdroje. To, to je průběžná debata o tom, že tedy agentura má nedostatečné zdroje, dostatečné zajištění a musíme za to bojovat, protože nebudeme mít silnou agenturu ACER pro jednotný energetický trh, pokud nebudou dostatečné zdroje. A tím se dostáváme k, k jednání o velkoobchodním trhu a jeho integritě a jeho kompetencích, tedy nařízení o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu. To bylo pro nás velmi zajímavé věd, vidět, eh, jak v operačním sále eh, Acer provádí dohled nad trhem, ale opět zdůrazňovali, že ten dohled provádí na celém trhu Evropské unie, ale mají 20 šest eh, zástupců v jednotlivých agenturách, v jednotlivých státech a když se na regulační komisi ve Spojených státech, ve Spojených státech mají 89 pracovníků, kteří dělají stejný úkol. Takže tady je vidět velká propast, eh, pokud jde o benchmarkingu toho, co děláme. Tady celý den jsme strávili jednáním a závěrečné poznámky ředitele a za naší stranu. Tady je důležité říci, že musíme nadále podporovat agenturu Acer a poskytovat i dostatečné zdroje a dostatečně silný mandát, aby mohla plnit své úkoly. A to vyžaduje tedy nové zdroje, nábor nových pracovníků. A v ITRE máme kontaktní skupinu pro agenturu Acer a myslím, že i při této návštěvě jsme se dohodli na brzké budoucí e, interakci. A byla to velmi dobrá návštěva. Druhý den, tady budu stručný, tady už skoro nikdo není. Měli jsme velmi zajímavou návštěvu institutu Josefa e, Štefana, to je mimo Ljubljan, je to e, čelné výzkumné slovinské pracoviště, odpovídá za základní aplikovaný výzkum v oblasti přírodních věd a technologií. 150 badatelů tam působí v oblasti fyziky, informačních technologií, využití energií a věd o životním prostředí. Nechci se o toho pouštět podrobně, ale bylo velmi zajímavé vidět takový výzkumný ústav. A když se podíváte na výzkumné programy Evropské unie, tak tento ústav patří k, čelným pracovištím v Evropě a bylo zajímavé jednat o fúzi a štěpení a nechci se do toho příliš pouštět. To byla velmi pěkná, krátká návštěva a myslím, že mohu hovořit i za kolegy. My jsme si skutečně načerpali mnoho informací o agentuře Acer, ale i o té další návštěvě a proto tedy děkuji za pozornost. Ano, děkuji kolego. Také pro mě to samozřejmě, na mě to udělalo dojem a samozřejmě e, budoucnost Evropy e, tak to bude vyvíjet. Myslím si, že není tak jednoduché 28 regulátorů vlastně e, <laughs> natchnout tedy na vnitřním trhu Evropské unie Každý vlastně určitým způsobem nese svou vlastní odpovědnost, ale potom jsou tam samozřejmě zase určité přeshraniční eh, projekty, na kterých pracují. Takže myslím si, že zde je ještě potřeba dalšího eh, jednání, aby se vlastně ta představa toho jednotného vnitřního trhu sladila také odpovídajícím způsobem s těmi národními regulátory, aby se to celé jaksi uvedlo v pohyb, aby to nebylo nějaké gremium, které by spíše působilo překážky, ale které by opravdu bylo účelné a z tohoto důvodu eh, také Romana Jordan, členka dozorčí rady, v podstatě eh, stimuluje k tomu, aby tato agenda jednotného evropského trhu byla zpracována co možno nejefektivněji. Samozřejmě souvis, také díky Connecting Europe Facility máme možnosti hm, určitým způsobem propagovat tyto přeshraniční akce a také v rámci té delegaci bylo stanoveno, že bychom neměli vybudovat budovat nové národní hranice, ale naopak eh, právě abycho, aby tyto projekty byly prováděny v tak možno těsné spolupráci. Musíme se soustředovat na to, abychom také spojovali, kontaktovali jednotlivé regiony v eh, Evropě. Mám, myslím si, že tady toto je není tak jednoduché, aby se toto všechno prosadilo, ale alespoň má dva přeshraniční regiony by měly vytvořit takovéto zóny, tak aby se skutečně ty národní hranice otevíraly. Toto je prostě velmi důležitý politický cíl a jsme také velmi vděční eh, tomu, že eh, byla provedena odpovídající studie o kapacitách. Samozřejmě podíváme se ještě na výsledky této studie v roce 2017. Budeme mít kompletní studii už na stole zásobování eh, energiemi nebo využívání zdrojů energie eh, v různých zemích, kde ta nabídka je samozřejmě různá, specifická a teda hlavní výzva nebo před požadavek je, aby se tady toto dále rozvíjelo v souvislosti s, kli, s problematikou ochrany klimatu a tak dále. Samozřejmě jsme také diskutovali o o inteligentních sítích, smart networks, a také o eh, eh, eh, této evropské agentuře, která by měla se starat o zajišťování těchto propojení energetických sítí tak aby byly co nejefektivnější, to znamená, tyto technologické eh, zařízení musí být odpovídajícím způsobem eh, uspůsobena. Eh, tyto úkoly na sebe převízet a převírat agentura Acer. Myslím si, že se budou konat další rozhovory Smart City, s inteligentní měření, smart metering, to jsou vlastně obory, na které bychom se neměli dívat odděleně, ale které bychom měli propojit a mohli by přispívat k celkovému růstu a a odpovídající roli v tomto právě hraje Acer. Jsme rádi, že se zaměřují na tyto e, projekty. Podíváme se na to, jaké zákonné podmínky a zákonný rámec musí být ještě vytvořen, aby mohly být tyto projekty realizovány. A jsem velmi rád, že jsme také díky této cestě dokázali to, že na místě v terénu se pracuje velmi intenzivně. Já osobně jsem z toho si odnesl velmi pozitivní dojem. To je právě právě něco, co potřebujeme, co musíme. Tady tyto eh, techno, nové technologie, využívání roz, pro rozvoj určitých strategií, taková ta sila, která vlastně, eh, na kterých spolupracují vytváříme spojení komunikace a někdy ta chybějící komunikace by se tím svým způsobem mohla napravit. A myslím si, že toto je obor zaměřený na budoucnost. Ten aktivní dohled, který jsme měli možnost vidět v Ljubljaně, na jedné straně tedy podporován financemi, potom zde jsou také ty reálné toky energií, čili ta otázka technologií, která se samozřejmě spojuje do těchto obou struktur. Byly tam velmi, jsou tam velmi zajímavé, napínavé poznatky, tak aby skutečně ten eh, proud, ten proudy toku souvisí také s určitými fyzikálními podmínkami a nyní vlastně také máme ten systém eh, obchodování s povolen, eh, nimi povolenkami, které to má taky velký dopad na to. Eh, důležité je toto všechno skombinovat. Myslím si, že to je důležitá výzva, která je přede mnou a bylo by důležité také podívat na to, zda například ten systém obchodování s povolenkami by např- bychom například cíleně nemohli propojit s Evropskou investiční bankou a cíle, cíleně investovat do sítí. To znamená v rámci například programu Connecting Europe Facility. Čili myslím si, že tady musí to skutečně ty prostředky být stoprocentně využívány do oblasti energetiky a toto vlastně jsou tady také důležitý úkol do budoucnosti pro náš výbor ITRE protože potřebujeme nové struktury, novou infrastrukturu pro energie, tak abychom naše cíle eh, realizovali i s tím eh, využíváním obnovitelných zdrojů do výše 30 A myslím si, že toto všechno jsme v Ljubljaně měli možnost sledovat opravdu. Děkuji také konkrétně sekretariátu za přípravu té návštěvy, kteř, kteří nás doprovázeli a opravdu to skvěle fungovalo všechno. Taková to je velice důležité pro nás, aby ty cesty byly dobře připraveny. Potřebujeme kontakty s dotčenými subjekty a to je také cíl eh, realizace tady těchto cest. Pokud, nemá, pokud se někdo další nehlásí o slovo, tak bych poděkoval všem zúčastněným a budeme pokračovat v 15 hodin zase v tomto sále. Tímto končím.